Okay, colleagues, um, I, we, we decided to wait a little bit and see um, if... Kolegové, rozhodli jsme se chvíli počkat, jestli dorazí další kolegové z oběda, ale zdá se, že nikoli. Chtěla bych uvítat komisaře D. Kuchta, který nás bude informovat o akta, a tedy obchodní dohodě proti padělání, o které jsme hovořili už několikrát v tomto parlamentu a myslím, že bez dalšího zdržování předám slovo komisaři a poté budeme mít příležitost eh, na otázky a odpovědi. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, děkuji, že jste mě pozvali do výboru. Všimla jsem si, že výbor Libe se zajímá o akta a vyslechl jsem obavy, které vyjádřilo několik poslanců, členů tohoto výboru. A proto jsem velice rád, že jsem byl pozván, abych s námi o tomto tématu mohl dnes diskutovat. Vždycky jsem byl silným obhájcem občanských svobod a právního řádu. Takže určitě, určitě budete chápat, že bych nebránil nějakou dohodu, o které bych, bych si myslel, že bude mít negativní dopad na občanské svobody. Vrátím se k tomuto tématu později. Nejdříve ke kontextu vyjednávání. Pokud je o aktu, vyjednávám, vyjednáváme o dohodě, o které si myslíme, a která e, zajistí, že zajistí konkurenceschopnost Evropy na světovém trhu. Musíme investovat do inovací, a tvořivosti a také exkluzivity. To je jedním z hlavní, jednou z hlavních výhod na světovém trhu Evropy. Musíme zajistit, aby konkurenceschopnost Evropy byla chráněna především na našich hlavních exportních trzích. Je to otázka, která je důležitá pro evropské občany. Občany je to také důležité pro pracovní místa. Je nutné, abychom zůstali kreativní a inovativní. Občané Evropy a budou profitovat z akta. E, není to něco jako vytvářet velkého bratra, jak to někteří prezentují. E, zkrátka stanovujeme mezinárodní standardy týkající se ochrany autorských práv, e, která, které jsou spolehlivé. Tímto způsobem bude možné přimět také roz, rychle se rozvíjející ekonomiky k tomu, aby chránili autorská práva. Eh, tak zajistíme, že na jejich trzích budou autorská práva odpovídajícím způsobem chráněna. To je hlavní cíl a na tom se, myslím, všichni shodneme. Všichni jste viděli návrh textu akta, který byl vydán v Dubnu a doufám, že vás ujistil, a zároveň poukázal na to, že hlavní principy, kterých se komise drží při vyjednávání, jak už jsem řekl na plénu, eh, těchto principů jsme se přísně drželi. Za prvé, cílem akta je řešit rozsáhlé porušování autorských práv, eh, která mají která jsou důležitá pro obchod. Nejedná se o kontrolu cestujících, pokud jde o obsah jejich laptopů nebo počítačů. Nedochází je zde k obtěžování spotřebitelů nebo k omezování občanských svobod. Někteří z vás mají obavy. Já bych si rád vyslechl vaše argumenty a vyslechl bych si konkrétní eh, příklady toho, kde akta může ohrozit občanské svobody. Za druhé, akta se týká prosazování autorských práv. Nezahrnuje eh, změny autorských práv. Má stanovovat minimální pravidla pro to, jak mohou eh, lidé prosazovat svá práva eh, u soudu nebo jak mohou prosazovat svá práva na internetu. Například evropský návrhář nebo inženýr navrhující auta budou tak moci zajistit, že jejich produkty nebudou padělány někde jinde mimo Evropě. Dále, akta musí odpovídat evropskému AKI, a také s ohledem na směrnici e-commerce a také s ohledem na evropskou legislativu o ochranu údajů a soukromí. Akta žádným způsobem nechce popírat eh, tato práva, jak můžete jasně vyvodit z textu. Za čtvrté, chceme zajistit, aby akta ne eh, zabránila přístupu ke generikům. Víme, že akta byla eh, propojená s některými incidenty v jednom z členských států v souvislosti s celním právem. Generika určená pro rozvojové země byla zadržena v Evropské unii. Víme, proč je to v zájmu Indie a Brazílie. A to, aby se snažili eh, spojit akta a vyjednávání v rámci VETO. Snaží se získat politické body, ale akta jednoduše neřeší tyto otázky. Existuje zde schoda mezi vyjednavači akta, že akta by se neměla týkat cel v oblasti generik. Zároveň akta musí být konzistentní s TRIPS a zásadami veřejného zdraví. Zároveň bych vám chtěl eh, schrnout výsledky devátého jednání, které proběhlo v Lucernu mezi 28. červnem a 1. červencem. Došlo k postupu, pokud je o vyjednávání, ale do jisté míry na úkor ambicí akta. Cílem EU, aby Evropská unie zůstala v rámci AKI, tyto cíle byly dodrženy. Hovořili jsme o některých částech, o některých tématech, kde text ještě nebyl vypracován a vycházeli jsme v těchto částech z evropské legislativy. V důležitých oblastech, jako je prosazování práva na hranicích nebo kontrol na hranicích je jasné, že konsenzus mezi vyjednávacími stranami eh, bude dosažen jenom pokud se budeme soustředit na nejnižšího možného jmenovatele a pokud zohledníme problémy různých účastníků vyjednávání. Některé diskuse eh, byly pro nás klamáním, pokud jde o zájem EU. Jedná se o rozsah autorských práv, která budou pokrytá touto dohodou zemědělec produkující produkty s geografickým původem nebo návrhář mohou být předmětem padělání a musí být také chráněni. Problémem je, že někteří z našich partnerů poukazují na to, že pouze autorská práva a obchodní značky mají být do akta zahrnuty. My s tím ale nesouhlasíme a budeme nadále tlačit na to, aby zájmy Evropské unie byly respektovány. Další kolo pravděpodobně proběhne ve Washingtonu na konci července. Dostáváme se do finiše, ale je jasné, že bude nutné ještě několik kol vyjednávání, abychom dosáhli výsledku. Pokud je o transparentnost, Evropská unie přesvědčila své partnery, aby eh, vydali text, eh, o kterém se vyjednává. To byl požadavek z parlamentu a já jsem velice rád, že tento text byl eh, zveřejněn v Dubnu. Jedna strana akta odmítla aktualizovat tento veřejně dostupný text podle toho, co bylo dohodnuto v Lucernu. A toto je jednostrané rozhodnutí a komise se domnívá, že je to kontraproduktivní, protože to může způsobit podezření. Práce, které, kterou jsme provedli v Lucernu, vycházela z toho textu, který jí byl zveřejněn a jednalo se o snahu dosáhnout kompromisu. Žádná nová ustanovení nebyla dodána. My se podílem, podělíme o tento text s Evropským parlamentem a nadále budeme Evropský parlament informovat. My jsme hovořili s výborem INTA podle pravidel o Um, tajných dokumentech. Je ale jasné, že tento dokument je dostupný jenom vám a nesmí se dostat mimo parlament. To je podmínka, za které s vámi sdílíme tento text. A včera proběhlo technické informování ze strany mých zaměstnanců o vyjednávání v Lucernu. A já se s vámi rád tedy eh, podělím o informace. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři. Mám zde jednu žádost o slovo, nebo dvě žádosti o slovo. Nejdříve pan Lambrinidis. Děkuji, děkuji pane komisaři za to, že jste nám přišel podat aktuální informace. Tak jak jsme zjistili v posledních měsících, když jsme se hm, eh, eh, pokoušeli tedy Eh, vlastně eh, zjistit něco o akta, o vyjednávání, tak jsme zjistili, že ten problém je v těch detailech. To znamená ta obecná prohlášení, že budou chráněna základní práva a že budou chráněna evropská aky. No, vždycky tam potom je taková malá poznámka pod eh, čarou, a, které se týkají adopy. Pamatujete si na tu naši konverzaci před pár měsíci. Takže dokud nebudeme mít znění nějaké text před námi, dokud eh, nezjistíme, jaká alternativa tedy nakonec byla přijata při vyjednávání, tak to je pouze hypotetická teoretická diskuze. A na základě informací, které máme do posud, ptám se, zaprvé, když hovoříte o hranicích a o prasazování práv duševního vlastnictví na hranicích, je to absolutně podle vás vyloučeno, že Eh, ty hraniční orgány budou mít eh, právo eh, prověřovat laptopy, iPody a tak dále cestujících pasažérů, anebo je to něco, co se stane běžnou praxí podle smlouvy akta? To je první otázka. A druhá otázka. Ten fakt, že akta, jak jste řekl, nenutí, nenutí tedy eh, členské státy nebo signatáře, aby přijali nějaké zákony na, eh, proti padělkům typu ADOPy, tak já se ptám, eh, jak to bude se soukromými firmami? Budou motivovány k tomu, aby přijímali opatření proti případnému ručení za předpokladu, že akta, tak jak to bylo doposud, posud, i třeba v těch malých poznámkách pod, čara, pod čarou, bude stanovat, že takové zákony dopy eh, eh, zákony zaručí, že takovou odpovědnost neponesou soukromé firmy. Takže já, když budu byl soukromá firma, tak bych neměl jasno, protože to tam není explicitně zakázáno. Já třeba hm, proto, abych eh, se chránil před odpovědností, když jsem malá firma třeba, tak bych musel preventivně eh, tedy eh, být třeba nucen i eh, zjišťovat, jak je to s těmi uživateli, co si všechno stahují u mě, a protože bych nevěděl přesně, co se tam děje. Takže já myslím, že tady se otevírají zadní vrátka pro zákon typu Adopy. A i když akta říká, že nenutí signatáře, aby přijali zákon typu adopy, tak de facto se to povoluje, motivuje se k tomu. Já doufám, že někde, nějakým způsobem vyjednavači zaručí, že zde eh, nebude v samotném textu smlouvy akta odkaz, zmínka o takovém zákonu. Ale hm, my zatím nemáme informace o tom, co bylo rozhodnuto a já Eh, nevím, kdy dostaneme ten text. Hmm, vy eh, jste to teď se dali k dispozici někde eh, v, hmm, jaksi privátně v uzavřených prostorách a víte, že teď stejně jsou dovolené, že to bude až tedy v září. A tak co udělat teď? To jsou moje první otázky a možná eh, uvidíme třeba více ještě vzejde z diskuze. Děkuji Stavrosi. Ano, můžeme vzít několik otázek paní Kellerová. Já bych chtěla se přidat eh, k tomu, co právě zde bylo zmíněno a zdůraznit, že usnesení parlamentu nejenom apeluje na přístup k dokumentaci pro členy parlamentu, ale vůbec i pro veřejnost jako takovou, což zatím neplatí. A my bychom rádi věděli, kdo byl proti tomuto, která ze stran byla proti takovému zveřejnění a proč byla proti zveřejnění. A e, zdali i nadále zde e, bude ta e, zúčastněná strana proti zveřejnění. My máme pouze tu verzi z Dubna a tím to skončí, nic více. Jak byste řekl, my potom těžko můžeme hodnotit, jaký by byl dopad takových různých kapitol ustanovení, smlouvy akta. My eh, bychom potřebovali i nějakou vnější podporu, proto, ale to není možné, dokud ty dokumenty nebudou veřejné. A dokud komise neprovede studii dopadu, jak to vypadá, co jednotlivá ustanovení eh, mohou znamenat pro přístup k lékům či pro transfery technologií, my tady pořád mluvíme o změnách klimatu a tak dále a e, o smírňování dopadu a mm, zdůrazňujeme, jak je důležitý ten přenos technologií, ale jaký to bude mít dopad na přenos technologií. Komise mm, říká, že nechce, aby zde byl nějaký dopad na generika, ale musí se to nějak prokázat. Kde je důkaz k tomu, že to nebude mít dopad na generika? A protože to je zatím pouze na papíře. A já vím, že eh, pokud jde o eh, tedy mm, ty eh, patenty a mm, průmyslové vzory, tak zatím je to tam v té mm, je to tam tak zakotveno a já mám pochybnosti tedy. Mně se zdá, že ano, budou tam restrikce, třeba které se budou stahovat na generické léky. A ale když nemáme žádnou studii, nic na papíře, když ne, není možné zveřejnit ten text a komise odpovídá sice, že to nebude mít žádný dopad, ale my to nemůžeme vyhodnotit. A protože my e, to už známe, kdy něco komise řekne a nakonec se ukáže, že to není pravda. My potřebujeme mít eh, studii dopadu a veřejný přístup k těm e, dokumentům. To je potřeba. A také i chceme takové pojistky, záruky, které zajistí, že ochrana eh, údajů bude garantována v tom textu. Nejde o to mít pouze někde tam nějaký odkaz na eh, prohlášení o lidských právech nebo na dokument o ochraně údajů a ty pojistky, ale tam chybí, takže hodláte je tam nějak vložit a do jaké míry, jaké ty pojistky, ty garance tam budou. A takže možná Eh, teď asi to by stačilo a budu se těšit, že si přečtu ten text co nejdříve. Děkuji, pan Andrew. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mě zajímá, zdali komise hodlá vytvořit i eh, takový rámec pro sankce, pokud někdo bude porušovat práva k duševnímu vlastnictví. E, a e, také i e, to bude podle nějaké závažnosti. A zde si myslím, že je nepřijatelné e, zde na stejnou úroveň dávat eh, závažná porušení a nezávažná porušení. Třeba pro ta závažná porušení všechno, co třeba má dopad na veřejné zdraví, tedy padělky léku například, nebo eh, automobilových náhradních dílů. To by byl závažné, to by bylo závažné porušení, nebo to méně závažná porušení, jako například eh, piráctví na internetu. Chci se zeptat pana komisaře, zdali ti, kteří poskytují přístup k internetu, zdali budou e, nést odpovědnost e, za e, úkony klientů? To znamená, budou muset dělat takový filtrovat tedy ten provoz na síti, na internetu. A v tomto případě možná bychom, se, bychom to mohli i nahlížet jako problém svobody projevu. Děkuji, pan Alvaro. Ah, I thought you asked for the floor. Já myslela, že jste chtěl slovo. Ne, nechtěl. No tak eh, pan komisař nám odpoví. Um, uh, Nejdříve k těm hraničním kontrolám, jestli to můžu zaručit. Myslím, že můžu dát obecnou odpověď také paní Kellerové. Záruky jsou ve smlouvě. Žijeme v právním státě, to znamená, že když něco není povoleno zákonem, je to zakázáno. Obecná doložka, to je obecná doložka, která se týká všeho, také těchto hraničních kontrol. Ano, v tomto smyslu můžu garantovat, že nepro, nebudou probíhat žádné kontroly laptopů eh, cestujících na hranicích. Například eh, v nařízení o eh, clech z roku 2003 se poukazuje na to, že kontrolám nebudou podrobeni cestující, kteří nepřevážejí velké objemy. Nekontrolují se žádné laptopy nebo iPody a nehodláme nic takového měnit. Pane Lambrinidisi, vy byste si měl být vědom toho, že to není součástí akta, ale je to součástí evropského práva. Zda něco takového můžete dělat nebo nikoli. Je to součástí hmotného práva. Akta je procesní právo. To znamená, že tato ustanovení nejsou v akta, ale musíte jít zpět buď k evropskému právu nebo k národnímu právu. To je důvod, proč to nenajdete v textu akta protože akta se týká postupu, akta se týká prosazování. Netýká se to toho, co prosazujete, ale jak to můžete prosazovat. A to, co prosazujete, to je součást hmotného práva Evropské unie. Tak, jak jsem to uvedl v příkladu. Další otázka. Zda to bude podporovat nebo a bránit internetovým poskytovatelům tom, aby poskytovali rozumný obsah. Dříve nebo později můžou být eh, konfrontováni se specifickým přístupem, který není zakázán akta. V současné době máme členské státy, které eh, eh, které mají přístup tří případů, uh, uh, které mají přístup třikrát a dost. Uh, je to například tady Francie a Evropská unie by mohla případně přijmout podobnou legislativu a zahrnout ten přístup třikrát a dost. Evropská unie by tak mohla učinit, takovou tu legislativu přijmout a bylo byla by to hmotná legislativa. V současné době to ale na eh, evropské úrovni nemáme, ale máme to na národní úrovni. Existuje to například ve Francii. Akta bude nástrojem pro prosazování. A moje země to ale například nemá, tento přístup, to znamená, že něco takového nemůžeme prostřednictvím akta prosazovat v Belgii, protože proto zde neexistuje hmotné právo. Takže to si myslím, že je určité vysvětlení. Paní Keller, kdo je protistranou nebo stranou, která se staví proti? Já si myslím, že je těžké vám to říci. Ale když se podíváme na to, co se stalo v minulosti, asi sama najdete snadnou odpověď na tuto otázku. Určitě to není Evropská unie. Podívejte se na to, co se stalo v minulosti a automaticky vyvodíte odpověď. Za těchto okolností nemůžeme poskytnout tento text veřejnosti, to by bylo problematické, ale my jsme tento text eh, dali k dispozici vám, máte ho k dispozici? Takže si ho můžete přečíst. Pokud je o otázku generik, ne, nebude to mít dopad. Mimochodem, objevily se problémy na hranicích s generiky, protože celní úřady chtěly a prosazovat hmotná práva duševního vlastnictví, například patenty a Evropská kůnie byla jasná a řekla, že něco takového může probíhat jedně, pokud se bude kontrolovat to, zda došlo k padělání a samozřejmě padělání léčiv je velice nebezpečná věc. A jedním z problémů je také prodávání padělaných léků na internetu. A často se jedná o placebo a někdy tyto léky obsahují i nebezpečné látky. A ta nebude mít dopad na generika? Jasně jsme to řekli také indickým úřadům. Řekli jsme, že zajistíme, aby něco takového se znovu nestalo. Z tohoto důvodu nechápu, proč najednou žádali o konzultaci, protože my jsme jasně indickým úřadům řekli, že jsme připraveni to dát explicitně do dohody o volném obchodu, o které vyjednáváme s Indií, takže generika nebudou ovlivněna. Dále léčiva, která jsou chráněna patenty, což je něco, co není pokryto trestními opatřeními nebo pohraničními opatřeními. To je tedy něco, co spadá mimo kompetence akta. Další otázka, zase jsme provedli studie dopadu. Já se nedomnívám, že by studie dopadu byly nějakým způsobem užitečné. Komise nepůjde dál, než kam sahá evropské AKY. My jsme vycházeli ze studií, které byly provedeny a pro směrnici z roku 2004 o prosazování práv duševního vlastnictví a také pokud jde o směrnici, o pozdějící pozděj, pozdější legislativu týkající se tohoto tématu. Zároveň jsme vycházeli ze studie OECD, která se věnovala v roce 2008 padělání. Tato studie ukazuje na to, že padělání ročně představuje asi 280 miliard dolarů, což je vyšší obnos než HDP některých státu. Zároveň se zde hovoří o padělání digitálního obsadu, obsahu. Budeme, já se nedomnívám, že budeme potřebovat nějaké studie dopadu, specifické studie dopadu. Vy byste eh, chtěli možná studii hospodářského dopadu, či materiálního dopadu. Já se ale myslím, že něco takového neřeší problém, protože akta se netýká hmotného práva, a týká se procesního práva. Můžeme mít studii týkající se hospodářského dopadu, ale to samo nezmění žádným způsobem obsah akta. Jenom aby to možná. Myslím si, že dobrá poukázat na to, že by takováto studie mohla být provedena, protože hospodářské dopady jsou důležité, ale netýká se to akta. Pane Enču, možná jsem řádně neodpověděl na, na vaši otázku, ale nebyl jsem si jistý, čeho se vaše otázka týkala stoprocentně. Ve svém úvodu jsem zmínil, že stále máme relativně hodně neschod, pokud jde o akta mezi vyjednávajícími partnery. Jedním z těchto, jednou z těchto neschod je, že většina vyjednávajících stran chce chránit pouze autorská práva a obchodní značky a nechtějí to dělat pro design a označení geografického původu. Já si myslím, že toto je určitá hranice. Pokud se nám nepodaří prosadit eh, to, aby design a geografické označování bylo zahrnuto, poté je otázka, jaký přínos bude mít tato dohoda. Příklad. Nedávno jsme vyjednávali se Střední Amerikou o dohodě o volném obchodu a chtěli jsme, aby bylo, eh, byl chráněn geografický původ geografické označení. Dospěli jsme k závěru a přišli jsme na to, že američané ve své eh, dohodě o volném obchodu se Střední Amerikou eh, chrání několik obchodních značek. Ale obsah těchto obchodních značek byl stejný jako to, co my nazýváme geografické označení. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní značky už byly chráněny, my jsme nemohli to stejné bránit ani obchodními značkami, ani geografickým označením. Američané tedy se snaží chránit geografické označení prostřednictvím obchodních značek. Já si myslím, že to představuje určité pokrytectví. A pro nás je ale toto určitá hranice, něco, čeho se budeme držet. A my to budeme projednávat s členskými státy, co si o tom myslí. Zároveň budeme v kontaktu s americkými úřady a poukážeme na to, že něco takového nemůžeme tolerovat. Možná bychom měli dále hovořit o tom, co by tedy mělo být pokryto a jaké země a to budou muset prosazovat. A samozřejmě pokud nemají řádný systém geografického označování, pokud to bude eh, problematické ale dělat něco takového nenápadně prostřednictvím obchodních značek, to je v každém případě eh, špatné a bude to další důležitý bod do diskuse. Zároveň padla otázka, jestli se k tomu vrátíme předtím, než Parlament zahájí zase svoji aktivitu po letní přestávce koncem eh, srpna, začátkem září. Pokud by se něco mělo stát během letní přestávky, Budeme vás informovat. Další kolo vyjednávání by mělo proběhnout na konci července. My tedy nebudeme mlčet během letní přestávky, ale myslím si, že na začátku nového parlamentního roku bude situace stejná, jako je nyní, plus minus, protože se nemyslím, že bychom dosáhli nějakého průlomu během léta, přesně z těch důvodů, které jsem uvedl. Existuje zde totiž zcela zásadní rozpor mezi vyjednávajícími stranami, především po to, především pokud jde o to, jaká práva duševního vlastnictví by měla být chráněna akta. Možná by pan Enču mohl ještě více vysvětlit svoji otázku. Já jsem ji úplně nepochopil. Vy jste ji pochopila? Nikoli. Pan Lambrinidis, pan Olbricht eh, požádali o slovo. Navzdory tomu, že nás není mnoho, chtěla bych vás přesto požádat, abyste byli struční. Takže, pane Enču, můžete eh, vysvětlit, co jste myslel svojí otázkou? Takže Chtěl bych vědět, zdali na tom seznamu zákonných opatření, které plánujete, zdali ty osoby, eh, které budou mm, porušovat eh, právo, zdali budou trestány trestně právními sankcemi, sankcemi a zdali budete trestat stejně eh, třeba padělání farmaceutických eh, výrobků, tedy léků a, eh, a stejně tedy jako třeba, když si nějaká mládež stáhne třeba hudbu na počítači. Budou ty sankce stejné pro tyto dva úplně odlišné typy porušení práva? Třeba na jedné straně po tedy padělání léku a na druhé straně nezákonné stahování hudby. Um, for the, uh, the, the downloading of the... Pokud jde o stahování na internetu, já jsem eh, řekl jasně, že to musí být skutečně rozsáhlé porušování ale samozřejmě padělání léku i malého množství může být velice nebezpečné. Tady nejde pouze o padělání, ale o e, veřejné zdraví, zdraví lidí. A zde celní zpráva má nejenom právo, ale povinnost to kontrolovat. E, kontrolovat e, zdali někdo dováží takové nebezpečné přípravky nebo ne. Já bych řekl, že je to dobré kontrolovat pak i malé množství, eh, ať jsou chráněny patentem nebo ne. Je třeba kontrolovat, stále v těch lécích je třeba nejsou nebezpečné látky. Tady nejde o množství, ale o tu míru nebezpečnosti. Třeba ti, kteří si kupují léky po internetu, to je velký problém. Především, když Eh, tyto látky jsou škodlivé. A jak potom ale eh, prosazovat předpisy? To je jiná otázka. Samo o sobě, podle mě, to není otázka eh, čistě procesní, ale věcná. My nesmíme dovolit, aby nebezpečné látky se dovážely na evropský trh, na naše území. To je úplně něco jiného, ne? Dobře. A pan Lambrinidis velice stručně, protože už jste měl jednu možnost, se potom pan Albrecht. Pane komisaři, já vás nechci nudit detaily, ale vlastně proto ta diskuze je tak citlivá, především co se týče ochrany práv. Jak víte, ty eh, zúčastněné strany Eh, jsou předmětem obrovského lobbyingu eh, ze strany velkých firm, ze strany průmyslu a eh, vydavatelů hudby a tak dále. A argumentuje se často, že Eh, samozřejmě nikdo nepopírá právo na odměnu na tantiemy, ale eh, je třeba se na to podívat z pohledu 21. Eh, století a ne z pohledu nebo, nebo optikou 19. století. A obavy lidí jsou, že namísto toho, abychom hledali nové prostředky, moderní prostředky, abychom zajistili adekvátní odměnu držitelů práv, tvůrců, a na druhé straně, abychom zajistili volné užívání internetu, tak akta se používá jako další nástroj eh, eh, pro takový krok zpět. Takový příklad. Stavrosy, říká paní předsedkyně rychle. Můžete mi říci, jakého bylo dosaženo kompromisu ohledně eh, tu, ohledně tého, toho komerčního rozsahu stahování z internetu ve smlouvě akta. Předchozí verze se zmiňovala i o stahování, které nebylo pro ziskové účely. A pořád ještě to také je i v tom novém textu? A nebo jste to omezili pouze na komerční využití eh, porušování práv, eh, to znamená ti, kteří na tom porušování vydělávají? Další příklad, eh, kde je důležité vědět, jaká byla přijata alternativa. Zde také byla taková alternativa, a to, že eh, ti poskytovatelé služeb internetu měli povinnost eh, těm společnostem, združením práv, mm, těch držitelů práv, tak jim museli tedy dávat eh, ty informace o stahování, takže to mm, a jak to je s touto alternativou to, té povinnosti těch poskytovatelů služeb a Dokonce i zde je diskuze o zapojení policie. To znamená, ti poskytovatelé, ti provajdři mají eh, povinnost informovat soukromé firmy o tom, že eh, já dělám to či ono, to je moje přece soukromá věc, soukromá činnost. Já bych chtěl vědět, jaká je přesně povinnost těch poskytovatelů internetových služeb v poslední verzi. Děkuji, Jan Albrecht, poslední řečník. Děkuji, pane předsedo, paní, paní předsedkyně, pardon tři body. Za prvé, je třeba jasně říci, že usnesení Evropského parlamentu stanovilo, že chceme, aby akta se zredukovala na ty klíčové zájmy, to znamená boj proti e, falšování, padělání. A to znamená, že porušování práv duševního vlastnictví a prosazování těchto práv, to e, není e, v té klíčové oblasti, to není tím klíčovým zájmem, který bychom chtěli regulovat touto smlouvou. Boj proti padělkům, padělkům výrobků e, na trhu a tak dále, to je, to, se, to je, není tedy prosazování práv duševního vlastnictví, to je něco jiného. Je třeba si i uvědomit, co parlament řekl v tom svém usnesení, které bylo přijato. Zde je jasné, že pokud smlouva akta půjde za komunitární aky, tak nebude eh, eh, mít většinovou podporu tady v parlamentu. To vyplývá z usnesení, takže byste o tom měli předem vědět. To znamená také, že když hovoříte třeba o o tom mechanismu Three eh, Strikes, tak se podívejte na ten telekomunikační balíček a tam jsou takové záruky. A zde to jsou tedy záruky odsouhlasené na evropské úrovni a nemůžeme jít za jejich rámec, takže eh, ani hm, akta nemůže hovořit o členských státech, které by si rozhodovaly sami. Ne, to se řeší přes komunitární práva, to se musí respektovat v mezinárodních smlouvách které samozřejmě lze vyjednávat, ale musí být zcela v souladu s těmito rozhodnutími. Jinak by to bylo v nesouladu a nesystematické a náš parlament jasně řekl, že toto nechceme. To se neodsouhlasí. A nakonec jde o základní práva a o e, právní stát. To je citivá věc když se hovoří o odpovědnosti těch internetových služb, providerů, těch poskytovatelů služeb na internetu, když se hovoří o trestně právních sankcích. Mm, to je oblast, kde je třeba do toho zapojit parlament. Protože když jde o to přijímat nová opatření, nové předpisy, tak je lepší od samého začátku do toho zapojit parlament a ne se snažit parlament obcházet. A ještě je důležité, abychom nejenom měli opatření pro prosazování práva, která budou mezinárodně odsouhlasena, ale také musíme mít dohodnuté ty záruky, pojistky a výjimky, jako je přenos technologií, jako jsou další statky nebo věci, kde máme další politiku, jako třeba rozvojovou politiku pro ty rozvojové země. A to jsou velice citlivé a zásadní věci pro parlament. Paní předsedající, děkuji, pane komisaři. Ano, děkuji. Za prvé na pana Lambrinidise. Ano, ta komerční výhoda, eh, ta není definována v evropském právu, což znamená, že ta definice toho, co je komerční využití, eh, tak to si stanoví každý členský stát. Buď to bude vyplývat ze zákona, nebo to bude vyplývat, vyplývat ze soudní praxe. Eh, ve v článku 2.1.4 tam je definice, tam se hovoří o tom komerčním využití a tady mezinárodní smlouva tedy pracuje s definicí. Samozřejmě tak to má potom přednost vždycky právně. Ano, za předpokladu, že to bude ve smlouvě akta, ale ono to tam nebude definováno. A Potom ten eh, eh, režim poskytovatelů internetových služeb, to je zcela v souladu se směrnicí o, o, o, o elektronickém obchodování. Žádné nové povinnosti se zde zakládat nebudou. A teď na pana Albrechta. Ano, samozřejmě, vynutitelnost prosazování práva je důležitá věc, protože řada hospodářských subjektů v Evropě eh, eh, potřebuje ochranu eh, svých práv, jako například geografické označování, kvalitní zemědělské produkce nebo patenty pro technologie, jako je tedy i design pro módní výrobky či ochrana tedy kulturních různých výtvorů. A zde parlament přijal usnesení o transparentnosti a o tom, že vyjednávání akta by mělo být eh, transparentní. To jste odsouhlasili 10.3. a tam specificky v odstavci 9 hovoříte o padělání kde se říká, že to není jasné, ale mohou tam spadat i obchodní známky, i autorská práva, to je odstavec 10 a stricto sensu ehm, padělání se týká tedy zboží chráněných, eh, eh, chráněných obchodními známkami, ale ne eh, copyrightem. A zde rezoluce apeluje na komisi, aby vyjednala i ustanovení o prosazování práva, ovšem v limitacích, v hranicích evropského práva. To je přesně, co děláme v mezích evropského práva. Jak jsem řekl, my nechceme po ostatních smluvních stranách, aby zavedli celní kontroly nebo ty trestně právní eh, sankce pro porušování eh, těch mm, mm, patentů a tady nám šlo především o ta generika, to je i v souladu se smlouvami TRIPS, které požadují, aby členské státy přijaly opatřování pro, opatření pro prosazování práva eh, pro, všechna, pro všechny typy práv duševního vlastnictví, ale mohle, může to být tedy kombinace různých opatření, celní zprávy, kontroly celní zprávy a trestně právní sankce. Dále pokud jde o smlouvy TRIPS, ty výjimky, ty záruky, toto se také bude vztahovat stejnou měrou i na smlouvu akta. Dobře, děkuji, pane komisaři. A já myslím, že teď jsme vyčerpali všechny otázky i čas a váš čas. Děkuji za to, že jste přišel. A kolegové, já předám teď Eh, funkci eh, skutečnému předsedovi, který zatím mezi dobí dorazil. Tak prosím.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 Dobré odpoledne, vážení kolegové. Prosím vás, usaďte se. Budeme pokračovat. Omlouvám se, ale nemohl jsem se účastnit první části této schůze výboru Libe, protože jsem měl bohužel nutné závazky ve Španělsku, ale myslím, že naše vážená kolegyně Sophie Intveld řádně předsedala první části této schůze. Nyní budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a ten se týká představení studie o propojení organizovaného zločinu a korupce. Jedná se o prezentaci provedené Centrem pro studium demokracie. Má dvě, dva svazky. Je to studie nesmírně důležité pro, důležitá pro všechny z nás, pro členy výboru LEBE a především pro ty z nás, kteří se soustředí na předcházení a represe jakékoliv formy organizovaného zločinu, především pokud je propojen s, korup- s korupcí v Evropské unii. Předávám slovo panu Stefano. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu. Je pro nás velkou ctí, že zde dnes můžeme být. Trochu jsme změnili tu prezentaci, na rozdíl od toho, co máte ve svých složkách. Zkrátili jsme prezentaci z hodiny a půl na jednu hodinu, tak abychom měli více času na otázky. Budeme se snažit být struční, budeme se snažit odprezentovat studii během půl hodiny. Budeme prezentovat různé části studie. Já začnu, poté přejdeme k části o metodologii. Pan Alexandro Studianos, který je vedoucím výzkumného centra, a pan Filip Guneko bude prezentovat další část studie a já potom skončím různými doporučeními, které máme pro Evropský parlament a Evropskou komisi, stejně tak jako členské státy. Začnu stručnou prezentací Centra pro studium demokracie Poté přejdeme na cíle a kontext studie, na metodologii. Poté přejdeme na souvislost mezi organizovaným zločinem a korupcí a poté přejdeme k doporučením. Centrum pro studium demokracie dnes, letos uh, slaví 20 let od svého založení v roce 1990, což je relativně dlouhá doba a provádíme dvě, dva, tři typy aktivit. Výzkum, hospodářský, sociologický a právní, dále šíření věřeného povědomí. A přispěli jsme tímto šířením povědomí k demokratické sociální ekonomice v Bulharsku a dalších nových členských státech. V poslední době jsme spolupracovali s bulharskou vládou a Evropskou komisí abychom dosáhli lepší aplikace politik. Centrum bylo založeno v roce 1990 a od té doby jsme pracovali na různých tématech. Měli jsme rovněž různá institucionální uspořádání a byli jsme, soustředili jsme se na základní práva, spolupracovali jsme také s Radou Evropy, s informačním centrem, rovněž jsme pracovali s globálníma centrem pro vzdělávání. Máme celou řadu organizací, které nás podporují. Eh, jsme organizací, která staví na jednotlivých projektech. V posledních letech roční rozpočet byl asi 1 milion eur. Asi 70 z toho je z evropských zdrojů. A pracovali jsme především s generálním ředitelstvím pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. A v tomto kontextu jsme se soustředili na otázky lidských práv, organizovaný zločin, korupci a tak dále. Spolupracovali jsme také s generálním ředitelstvím pro výzkum e, na sedmém rámcovém programu a na soudních záležitostech. Řekl bych, Nejdříve něco o evropském kontextu této studie. Proč je tato studie důležitá právě nyní? Myslím si, že každý v Evropě si uvědomuje, že jsme mnohem propojenější právě kvůli krizi. A myslím, že jednou z důležitých otázek, kterou musíme řešit v oblasti spravedlnosti a vnitřních záležitostí, je právě organizovaný zločin. A organizovaný zločin propojuje členské státy. Je nutné proto jednat na evropské úrovni. Chceme využít eh, příležitosti, kterou poskytuje Lisabonská smlouva a nový stokholmský program. Chceme proto jednat na evropské úrovni. Chceme poukázat na to prostřednictvím naší studie, že zde existuje potřeba, abychom soustředili snahy především na evropskou úroveň. Tímto předám slovo panu Alexandru Stojanovi, aby představil cíle, kontext a kontext studie stejně tak jako metodologie. Děkuji. Hlavním cílem této studie o organizovaném zločinu a korupci a především o propojení mezi těmito dvěma jevy je poskytnout rámec pro budoucí analýzu pro politiku pro členské státy a Evropskou komisi. tento projekt vychází z toho, že obecně zde neexistuje žádná dohoda, pokud jde o definice, nebo žádná jednotnost, pokud jde o definice, ani pokud jde o tvrdá data o organizovaném zločinu v českých státech. Hlavním cílem této studie proto bylo, nebo hlavní cíle by mohly být schrnuty do tří bodů. Za prvé e, faktory způsobující organizovaný zločin a korupce a jejich propojení. Jedná se o otázku, která je velmi známá, rozšířená, ale problém je, abychom tuto otázku zmapovali a měli o ní přehled a abychom zjistili, jak se toto propojení projevuje v jednotlivých členských státech. Dále za druhé, identifikovat nejlepší praxi, pokud jde o boj proti korupci a organizovanému zločinu a v jednotlivých členských státech. A za třetí, učinit závěry, pokud jde o možný budoucí rámec pro analýzu a pro sledování korupce a organizovaného zločinu. Takovýto rámec by mohl být využíván ve všech zemích EU. První Překážky, se kterými se naše studie setkala, spočívaly v tom, že bylo eh, těžké mít jednotlivé definice. Museli jsme si stanovit eh, pracovní definice organizovaného zločinu a korupce. Eh, co je nového v této studii? Je to to, že korupce především v souvislosti s organizovaným zluče, zločinem. Zahrnuje také zločin na vysoké úrovni, který zahrnuje nelegální trhy. Je důležité podívat se na to, kdo provádí tyto zločiny. Dalším, dalším novou věcí v této definici je to, že jsme do definice zahrnuli soukromý sektor, což je věc, která je možná trochu nejasná. Korupce v soukromém sektoru eh, je totiž často považována za podvody a často nebývá zahrnována do analýzy korupce a organizovaného zločinu, protože korupce je většinou vnímána jako zneužití veřejné pravomoci pro osobní užitek. Další specifická část studie se soustředí na měření organizovaného zločinu. To je relativně obtížná otázka. My jsme se snažili soustředit se na objektivní ukazatele, organizovaného zločinu. Schromažďovali jsme údaje o ukazatelích, eh, které, se, které odkazují na aktivity a nelegální trh. Drogový trh je určitým indikátorem toho, do jaké míry existuje organizovaný zločin v dané zemi. Pokud je dostatečně velký objem drogového trhu, je pravděpodobné, že zde existují v této zemi určité organizované síly, určité nelegální skupiny, které eh, pracují na, na větším měřítku. Pokud jde o metodologii, kterou jsme využili v této studii, tato metodologie zahrnuje celou řadu metod, Za prvé schrnutí literatury, což je určitý výzkum, určité schromažďování údajů, které jsou dostupné v jednotlivých zemích Evropské unie. Za druhé, druhou součástí metodologie je statistická analýza. Je zde asi 105 ukazatelů které měří různé aspekty korupce a organizovaného zločinu. Velkou hodnotou této analýzy bylo, že jsme byli schopni proskoumat dvě zásadní otázky. Za prvé, zda existují statisticky významná propojení, která ukazují na to, že zde existuje nějaká součinnost mezi organizovaným zločinem a korupcí a jak tento vztah funguje. A zdá něco takového může souviset se specifickými vlastnostmi jednotlivých členských států. A za druhé, zda členské státy by mohly být nějakým způsobem seskupeny, tak abychom zjednodušili tento jev a pak bychom mohli mít specifický přístup ke každé skupině zemí. Částečně jsme byli schopni dosáhnout tohoto cíle a vytvořili jsme sedm skupin zemí. Na základě toho čtvrtá metoda, kterou používáme, jsou případové studie, které detailněji zkoumají propojení mezi organizovaným zločinem a korupcí v jednotlivých zemích. To nám poskytlo relativně bohatý obrázek o tom, jak organizovaný zločin se soustředí na instituce v jednotlivých zemích a jak využívá korupce pro to, aby dosáhl svých cílů. Analýza ukázala, že propojení mezi organizovaným zločinem a korupcí je nesmírně komplikované. Dalo by se to shrnout do tří skupin faktorů, které vysvětlují, jak se toto propojení projevuje v jednotlivých zemích a zároveň to poukazuje na tu úroveň, na které propojení funguje. První skupinou faktorů jsou historické faktory. Tím myslíme specifické procesy, které proběhly v určitých členských státech. Jedním z těchto procesů je eh, období změn přechodu v východní Evropě. A to vytvořilo mnoho aktivit v šedé a černé oblasti. A souviselo to především s převodem vlastnictví v těchto zemích. Další typickou situací nebo typickým jevem jsou nacionalistická hnutí v různých zemích. A je to například hnutí v severním Irsku, na Korzice, v Baskicku a tak dále. Druhým, druhou skupinou faktorů jsou sociální faktory. Ukázalo se, že země, kde jsou eh, větší rozdíly v příjmech, kde jsou silné rodinné vazby a kde existuje tradiční propojení mezi určitými klany, rodinami a vládou, v těchto zemích existuje Eh, specifický postoj k korupci a organizovanému zločinu eh, v různých oblastech aktivit. A poslední skupinou faktorů jsou eh, kulturní charakteristiky zemí. my máme, nebo získáte lepší představu o tom, co míníme tímto faktorem, eh, když se podíváte do studie. První úkol, který jsme se snažili řešit při analýze údajů, bylo zmapovat propojení mezi korupcí a organizovaným zločinem. A prostudovali jsme eh, dostupné informace z ukazatelů, a zjistili jsme něco, co už je víceméně známo z předchozích studií, ale opět se to potvrdilo. Jsou zde dva, dvě obecné typy propojení. Za prvé úroveň hospodářského rozvoje měřený HDP eh, na hlavu a dvě další proměné úroveň korupce a úroveň kontroly korupce. čím lepší je hospodářský rozvoj země, tím nižší je korupce a tím vyšší je kontrola korupce. To je tedy ta souvislost. Ukázalo se, že existuje korelace mezi aktivitami organizovaného zločinu a korupcí na straně jedné a určitým typem země tato, to, to, síla tohoto propojení závisí na efektivitě vládních institucí. Čím efektivnější jsou vládní instituce, tím nižší je míra korupce a tím slabší jsou struktury organizovaného zločinu. Druhé propojení se týká toho, zda korupce statisticky souvisí s organizovaným zločinem. A ta korelace mezi ukazateli, které měří tyto dvě proměny v jednotlivých zemích, e, tato korelace je žádná celá sedm. To znamená, že je zde celkem silná souvislost mezi těmito dvěma jevy a že organizovaný zločin využívá korupci jako um, určitý prostředek. A zároveň korupční prostředí posiluje organizovaný zločin. A tyto dva jevy se navzájem podporují v pozitivním i v negativním smyslu. Počet zemí, počet ukazatelů je příliš vysoký pro takovouto studii a proto, abychom mohli schrnout výsledky. Takže naším dalším úkolem bylo se skupit země, a určit určité specifické eh, charakteristiky některých zemí a, a poté provést pro každý, každou skupinu zemí eh, případovou studii. Eh, my jsme provedli klastrovou analýzu a vytvořili jsme celkem sedm klastrů. Nalevo tohoto slajdu vidíte klastr 1 který zahrnuje skandinávské země. A pro tento klastr je charakteristická vysoká úroveň kontroly korupce, nízká míra korupce a nízká míra organizovaného zločinu. Vpravo dole na tomto slajdu vidíte nízké HDP, nízká kontrola korupce, vysoká míra korupce a vysoká míra organizovaného zločinu. Mezitím jsou další klastry, které jsou specifické. Jeden případ byl eh, případ Francie a druhý případ byl případ Itálie. To byly země, které nebylo možné zahrnout do některého klastru, protože jsou příliš specifické. Obě země mají vysoké HDP Ve Francii existuje lepší kontrola korupce, na druhé straně eh, v Itálii máme nízkou kontrolu korupce a vysokou úroveň organizovaného zločinu. Na základě se skupení zemí jsme provedli šest případových studií. Byla vybrána každá jedna země z každého klastru a byla provedena případová studie, která měla detailně proskoumat specifickou situaci v daném klastru, pokud jde o propojení organizovaného zločinu a korupce. A nyní předám slovo Filipovi. Mnohokrát děkuji. Než navážu na to, co Alex prezentoval, chtěl bych říci, že tyto klastry zemí, které jsme vypracovali, byly klastry, které jsme vytvořili na základě údajů, které nebyly které byly částečně spolehlivé, byly poskytnuty Transparency International nebo různými průzkumy, které provedla Evropská komise. Obecně hodnotí eh, veřejné vnímání a zkušenosti s korupcí. Nebyli jsme schopni získat eh, spolehlivé ukazatele, které by hodnotili úroveň organizovaného zločinu či korupce a neměli jsme ani spolehlivé ukazatele, které by eh, měřily ehm, rozsah nelegálního trhu nebo sílu organizovaného zločinu v daných zemích. Z tohoto důvodu jsme vytvořili tyto klastry, ale Snažili jsme se hledat, na, hledat určitá vysvětlení uvnitř těchto klastrů, než abychom se tam snažili nějak ty země řadit. Ve zprávě vidíte, že zde máme trojí přístup k analýze toho, jak a kdy organizovaný zločin vzniká. Podívali jsme se na to, na jaké instituce se soustředí organizovaný zločin, z jakých důvodů a do jaké míry. Druhý přístup se soustředil na to, že jsme se podívali na určitý nelegální trh a podívali jsme se například na distribuci drog. Podívali jsme se na to, v jakých zemích, kdy je nutná korupce, v jakých zemích se používá více, méně a jakým způsobem. Nejdříve bych krátce popsal to, na jaké, studi- na jaké instituce se organizovaný zločin soustředí. Naše studie zjistila, a je to jasné, že policie, soudní systém a, a politika jsou instituce, na které se organizovaný zločin soustředí nejvíce. Samozřejmě zás záleží na dané aktivitě organizovaného zločinu. S ohledem na tuto aktivitu je možné, že organizovaný zločin se soustředí i na jiné typy institucí. Například se může, je, pokud se jedná o ne, trh s nelegálním, um, s nelegálně získaným uměním. A um, mohou uh, těmito institucemi být například muzea nebo uh, v, v případě jiné typy zločinu um, může být uh, cílovou institucí ministerstvo zemědělcí a tak dále. Soustředili jsme se ale tedy na ty nejčastěji postižené instituce. Stručně bych vysvětlil, jak to vypadalo eh, u dvou institucí, které podle našeho názoru byly nejdůležitější. Za prvé je to policie. Ještě se kousek vlátí, vrátím. je důležité podívat se na tom, jaká, jaké je zde propojení. Pokud se podíváme na politickou korupci, eh, skorumpovat politika může mít dopad také na jiné instituce. Je těžké tyto typy korupce oddělit. A v podstatě tomu nebývá tak, že by byla skrumpovaná pouze policie nebo tak a e, jiné organizace, jako například celní úřady, by nebyly postiženy. Často jsou zapojeni také politici, většinou zde existuje určité propojení. Dále zde máme celou řadu faktorů, které je třeba zohlednit ve chvíli, kdy se díváme na to, jak organizovaný zločin používá korupci proto, aby ovlivňoval instituce. A několik příkladů. Například neformální eh, kulturní sociální vztahy v některých zemích mohou usnadnit přístup k místní policii například. V některých jiných zemích, kde je formálnější přístup k policii, potom neformální vztahy by mohly být považovány za nevhodné a to znamená, že skorumpovat policistu je poté problematičtější. V institucích, kde jsou aktivní protikorupční jednotky, které hledají případy korupce, můžeme, máme někdy pocit, že zde je, nebo v takových zemích máme pocit, že korupce je rozšířenější, ale ve skutečnosti to může vést k nižší korupci, protože to funguje jako prevence. Existují jiné země, kde takovéto jednotky eh, například na policii nebo na celních úřadech neexistují. Mm, zdá se, že na papíře neexistuje žádná korupce, ale ve skutečnosti je to tak, že nevíme, jak, eh, do jaké míry zde korupce existuje. A policie eh, je institucí, která, na kterou se nejvíce soustředí organizovaný zločin. V celé Evropské unii máme důkazy toho, že policie je zahrnuta do organizovaného zločinu. A ačkoliv eh, často nebývá u policie korupce považována za velký problém. Je to problém, o kterém se často příliš nediskutuje. My jsme provedli ve Velké Británii nákladná interview a s agenturou pro organizovaný zločin, která ročně nebo dvakrát do roka eh, má hodnotit eh, úroveň korupce na policii. Rozhodla se, že to nebude veřejná eh, věc, ne zveřejňují své výroční zprávy. Jedním z důvodů je, že nechtějí, aby veřejnost ztratila důvěru v policii. Ačkoliv je to věc, která se projevuje ve všech zemích, jsou zde některé faktory, které ovlivňují tu úroveň, do jaké může být policie ovlivněna organizovaným zločinem. V některých, v některých zemích jsme viděli, že celá oddělení na policii jsou skorumpovaná. V jiných zemích jsou to pouze jednotlivé případy, buď velmi mladí a policisté a kteří nemají zkušenosti nebo velmi staří a zkušení policisté před odchodem do důchodu. Organizovaný zločin velice citlivě vybírá ty osoby, které jsou skorumpovatelné. Samozřejmě tlak na policii se liší v jednotlivých zemích. V zemích, kde drogy nebo prostituce jsou nelegální, Existuje větší motivace organizovaného zločinu, aby se soustředil na uh, drobné policisty. Na druhé straně v zemích, kde uh, jsou tyto věci legální, uh, neexistuje takováto motivace pro korupci drobných policistů. Zajímavá věc byl také přístup imigrantů, zločinců ze skupin imigrantů a jejich snaha o korupci. Eh, došli jsme eh, k tomu, že zde funguje síť prostředníků. Například, když hovoříme o severním Irsku nebo jihu Francie, byli jsme svědky toho, že zde jsou tradiční teroristické skupiny, například eh, v severním Irsku nebo Um, organizované skupiny eh, v Marseji. Tyto skupiny jsou jako prostředníci eh, při korupci policistů. Další mm, <clears throat> velký problém je politická korupce. Zde určitě politici nejsou tak skorumpovaní jako policie, ale je to dost potom silný nástroj, protože politici mohou poté ovlivňovat třeba policii v některých zemích jak jsme zjistili, i mohou ovlivňovat soudce, celní zprávu a další instituce. Naše analýza eh, činí rozdíl mezi těmi místními politiky, lokálními politiky, komunálními a eh, tou lokální korupcí ale ten organizovaný zločin ten míří výš, tedy směrem do eh, parlamentu či do politiků ve vládě. Zde jsme měli dost problém vůbec získat o tomto problému informace. Eh, zjistili jsme, že platí všude v EU, že když se změní vláda, tak eh, vláda se snaží se vypořádat s tou korupcí u předchozí vlády a v těch zemích, kde jsou častější změny vlád, tak tam eh, se toho více veřejnost dozví o té špíně z minulého období. A dozví se tedy o té korupci na vysoké úrovni. To vyplývá tedy z našich analýz a samozřejmě potom, eh, když se díváme na veřejné mínění, jak vnímá korupci, tak eh, často eh, mínění, veřejné mínění vnímá korupci v souvislosti s vládami. Dále jsme zkoumali korupci v soukromém sektoru velice rychle. Když hovoříme o organizovaném zločinu, který se zaměřuje na soukromé firmy, tak my jsme neřešili tu problematiku, jako když nějaká firma dává úplatky úředníkovi. Ne, nám šlo o zločinecké Eh, organizace a firmy, které eh, se tedy věnují trestné činnosti a dělají to přes soukromé firmy. Třeba eh, když se podíváte na tento obrázek jako tradiční trh nebo způsob podnikání organizovaného zločinu, třeba veřejné zakázky, ano, nebo eh, mm, ten trh s, mm, s cigaretami vyráběnými na černo a podobně, takže vidíte, že to je eh, tam jde o velká množství třeba cigaret a i, mm, nebo i eh, výrobu na černo a jakmile samozřejmě se vyrobí takové zboží, tak se musí dostat na trh. A proto i e, velice e, citlivé nebo exponované k tomuto problému jsou ty e, dopravci, firmy, které se zabývají dopravou a nebo distribuce také ano, velkou obchody, distributoři, kteří jsou často upláceni, aby prodávali to černé zboží. Dále i jsme mm, třeba i zaměstnanci eh, těch kasín a podobně, ty také často jsou cílem uplatkářů. Hm, stále to rozhodnutí o úplacích v soukromém sektoru nebylo implementováno a soukromý sektor v řadě zemí to nepovažuje, eh, tedy uplatkářství tam nepovažuje za eh, trestný čin a mm, ani eh, jsme nevěděli vlastně s kým o tom tam jednat a mm, bylo málo většinou informací o korupci v podnikatelské sféře. Já přeskočím teď tady něco a spíš dám slovo kolegovi, aby řekl, jaká doporučení vyplývají z naší zprávy. Děkuji, pane předsedo. Ještě tak dvě, tři minutky a skončíme. Ano, děkuji. Máme zde dva, zde dva soubory doporučení, byli jsme požádáni komisí abychom vypracovali doporučení i ve světle Stockholmského programu a implementace hákského problému i ve smyslu implementace Lisabonské smlouvy. Máme tedy dva soubory doporučení. Za prvé, první ten soubor, to je ta ambicioznější alternativa, to znamená připravit, vypracovat takový mechanismus pro monitoring korupce, to znamená zmodernizovat, vylepšit eh, mechanismy, které již se používají, třeba v OECD, v Radě eh, Evropy, potom OKTA, eh, potom zde máme i tu protikorupční umluvu OSN. Víme, že taková nezávislá jednotka pro sběr informací by měla přidanou hodnotu, něco, jako je třeba ta agentura pro monitoring xenofobie, rasismu, něco v tom smyslu, tak aby i ten útvar byl nezávislý a měl nezávislý názor na ty, eh, o těch kontaktních místech v jednotlivých státech. Propojení eh, korupce a organizovaného zločinu je napojen na ty lokální situace, ale bylo by dobré i Eh, si porovnávat eh, ty situace na evropské úrovni. Proto musíme mít nějaké ukazatele pro tuto komparistiku, abychom mohli aspoň minimálně porovnávat členské státy, i když to bude těžké. A nejenom, že bychom měli schromažďovat údaje od těch protikorupčních jednotek, ať celní zprávy či policie, ale také bychom měli mít další nezávislé zdroje informací, jako uh, Eh, výslechy, z výslechy těch obviněných nebo informace od soukromého sektoru. Takže ten mechanismus by měl být třeba nezávislou agenturou, která by se zodpovídala Evropskému parlamentu, a, ale samozřejmě tato alternativa by ještě musela být prostudována a musela by být studie proveditelnosti. Dále, ještě možná ne tak ambiciozní cíl by byl použít článek 83 Lisabonské smlouvy, mm, který apeluje mm, na to vytvořit minimální pravidla boje proti korupci. To by byl dobrý základ pro takovou společnou definici nebo takové guidelines, pokyny e, pro členské státy a jejich orgány jako policii, celní zprávu, abychom mohli potom e, schromažďovat e, harmonizované statistiky a to by poté i mohla být taková podpora pro výzkum. Co jsme zjistili, že chybí, je, e, jsou ty programy školení. E, často to je e, čistě na úrovni teorie a pouze málo případů, máme málo příkladů praktického školení, praktického výcviku, takže to také by pomohlo. Děkuji. Děkuji, ano, dobře, děkuji za toto. Máme zde ještě nějaký čas na otázky, odpovědi, na diskuzi, takže bych rád, kdybyste se vyjádřili a prosím stručně, pan Dejang jako první, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Rád bych poděkoval přednášejícím za práci, kterou odvedli. Mám ale několik kritických poznámek. Výzkumníci sami k tomu možná mohou říci málo, ale je nutné to poznamenat. Zajímá mě metodika výzkumu. Myslím si, že je trochu pochybná. Díváme se to na nějaký graf, ve kterém jsou znázorněny například členské státy, které byly vybrány a jde o míru korupce v těchto státech a o kontrolní mechanismy. Ve mně ten graf ale budí eh, dojem, a myslím, že je to právem, že ti, kteří prováděli ten výzkum, se opírají o určitá čísla anebo o určité myšlenky, ale že nemají k dispozici žádný objektivní materiál, že nemají žádný objektivní nástroj k měření korupce. Neexistuje žádný objektivní nástroj k měření organizovaného zločinu. Rovněž neexistuje eh, objektivní nástroj pro měření efektivity kontrolních mechanismů korupce. Čísla přestupků vůbec nic nevypovídají. Může to znamenat, že v některé ze zemí máme skvělý eh, kontrolní mechanismus a potom počet korupčních případů nic neznamená ve srovnání s rozsahem té korupce. Může to znamenat například, že mají dobrý kontrolní mechanismus, anebo v jiné zemi naopak eh, ta kontrola nemusí fungovat, takže ta čísla vůbec o ničem nevypovídají. Měli bychom být tedy opatrní při jejich eh, vyhodnocování. Rád bych ještě řekl k průběhu toho průzkumu. Myslím, že je zajímavé vidět souvislost mezi korupcí a organizovaným zločinem ale myslím si, že bychom neměli dělat velký rozdíl mezi malými nebo velkými případy korupce. Pokud tedy například někdo musí zaplatit za to, aby měl přístup ke vzdělání nebo zdravotní péči, je to přeci něco jiného, než když jsou páchány korupční případy ve velkém rozsahu. Takže nám jde tady o všechny formy korupce a ne o malé nebo velké. Co se týče těch doporučení, s těmi naprosto souhlasím. Myslím si, že eh, v komisi i v Evropském parlamentu všichni víme, že v boji proti korupci opravdu musíme zasáhnout, ale to ještě nestačí. Myslím, že komise pracuje na nějakém sdělení, ale vše to postupuje velmi pomalu. Myslím, že bychom měli vyvíjet určitý tlak. A dále ta otázka dalšího postupu. Co si s tím počneme? Myslím, že naším cílem by mělo být, a to platí pro Evropskou unii jako takovou i pro členské státy, které podepsali smlouvu Spojených národů v boji proti korupci, že tady všichni se shodneme na tom, že potřebujeme zahájit nové iniciativy v této oblasti. Ve světě vidíme příklady, například v Latinské Americe. Ano, existují lepší nástroje, jak měřit rozsah korupce. A tam se zkrátka v těch výzkumech neptají lidí na to corruption perception, tedy jaký dojem mají lidé z toho, eh, jak je korupce vnímaná. Ale Transparency International se jich ptají na konkrétní věci a tedy, kolik přesně jste úřadům zaplatili. Takovýto princip systém funguje v Latinské Americe, proč by tedy nemohl fungovat u nás? Myslím, že existuje řada možností, jak měřit korupci v rámci těch kontrolních mechanismů. Nemyslím si, že bychom měli zřizovat další agenturu. Nesmíme zapomínat na to, že i agentury mohou být skorumpované. A to nemluvím jen o členských státech, ale myslím si, že korupce je zde i u nás v komisi, v parlamentu a určitě v delegacích komise a rovněž také v členských státech. Musíme být tedy opatrní. Ale chci říci, že je skvělé, že se tomu tématu věnujeme. Myslím, že máme před sebou ale ještě dlouhou cestu. Doufám, že je toto počátek dobré diskuze ke kontrolním mechanismům, ke kterým jsme vlastně zavázáni a povinováni. Ilčev. Děkuji, pan Ulčev. Děkuji, pane předsedo. Já eh, trochu vyjádřím jiný názor. Mm, výsledky tohoto výzkumu, obsah zprávy a prezentace podle mě jsou slibné z několika důvodů. Za prvé, my zde nehovoříme o něčem, co je viditelné, jak si snadné měřit a bojovat proti, to je těžké. Korupce, organizovaný zločin, to je to, co je nejvíce komplikované, protože to je skryté, neviditelné, je to skryté ve společnosti. A takže měli bychom asi nějak eh, eh, odvážně se snažit bojovat s tou eh, to šedou zónou nebo šedou částí naší společnosti. Zde hovoříme o jevu, který mm, trvá a bude trvat dlouho. A v tomto kontextu první otázka. Když hovoříme o zvláštních rysech forem korupce a organizovaného zločinu na různých místech Evropy a ve světě, tak autoři samozřejmě měli na mysli mentalitu, historii, mm, historické vztahy ve společnosti, třeba klanová struktura a tak dále. Myslíte si tedy, že ty specifické rysy korupce a organizovaného zločinu na těchto místech by asi eh, trval ještě dlouho a jak eh, myslíte si, že v příštích letech bychom měli se více zaměřit eh, v našich, eh, v našem úsilí, tak abychom především pronikli do těch mm, utajených částí establishmentu organizovaného zločinu v některých posttotalitních zemích. Zpráva je velice hluboká a já jsem rád, protože často v médiích slyšíme takové zjednodušené eh, znušen, zjednodušené zprávy o nepotismu, o uplatkářství, kdežto to téma je samozřejmě daleko širší. Děkuji. Děkuji, paní Alčeva. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, všem expertům za velice relevantní jasnou prezentaci. Eh, tento jev je velice komplexní a děkuji, že jste osvětlili některé aspekty, které právě eh, je těžké vůbec nějak změřit a odhalit. Já nechci opakovat mm, slova předřečníků. Já se pokusím se zaměřit na tři otázky. Jedna se týká toho, co již máme, jedna je velice konkrétní, týká se Bulharska a Rumunska a třetí je spíše e, otázka budoucího vývoje. První otázka, jak jsme slyšeli na konci prezentace, již existují určité mechanismy hodnocení, jako ten Eurobarometr nebo Europol nebo e, Evropská organizace pro spolupráci a rozvoj. A já se ptám tedy, jaká je přidaná hodnota toho vašeho mechanismu, který vy zde navrhujete? Co by to přidalo k tomu, co již máme? Co přinese nového? A v čem obohatí ten arzenál, který již máme? A druhá otázka se týká přidané hodnoty hm, toho vašeho mechanismu, který navrhujete ve studii jaká je hodnota, kterou by mohl mít v určitých konkrétních oblastech, v určitých evropských politikách, jako třeba politika rozšiřování a konkrétně, jak, jak by to mohlo mít dopad na ty eh, mechanismy hodnocení Bulharska a Rumunska. A teď třetí otázka, spíše z dlouhodobějšího pohledu. Vy jste zmínili Evropskou komisi. Ta má akční plán ke stokholmskému programu, kde se hovoří o sdělení o globální politice boje proti korupci v členských státech a především se zde hovoří o tom, že se má vypracovat takový mechanismus hodnocení a způsoby spolupráce s Radou Evropy. A to jsem citovala. Konec citace. A já se ptám, co si myslíte o zavedení takovéhoto hodnotícího mechanismu v Evropě v oblasti proti korupci Myslíte si, že každý mm, takový mechanismus je technicky náročný, pokud jde třeba o přístup k informacím. Je těžké nalézt informace, které by byly relevantní a které by byly ověřitelné. Chci vědět, co si o té otázce myslíte. Již máte nějakou představu, jaké by mohly být hlavní překážky? A samozřejmě Jaké by byly hlavní výhody pro Evropskou unii, kdyby zavedla takový mechanismus? Jaké by z toho měla výhody? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat zpravodajům, autorům studie, která nabízí velice zajímavé aspekty. Možná asi zde je, bychom se měli vyhnout nějaké klasifikaci, klasifikaci tedy e, takové té tabulky těch členských států, ty, které se chovají lépe a ty, které se chovají hůře, protože ty údaje a informace, které jsou k dispozici, jsou nedostačující, je tam hodně hm, eh, prázdných míst a je to čistě takové spíš na povrchu, je to těžké dokázat. Možná zde Evropská komise by se měla zhostit úkolu eh, v součinnosti s radou a parlamentem a členskými státy a měla by přijmout reálnou strategii, tak jak se i plánuje eh, v stokholmském programu, který stanovil především, že budeme mít společnou definici korupce. Co to znamená? protože je těžké asi samozřejmě nalézt společnou definici. A e, e, poté, když není ta definice, tak je těžké vůbec e, mít ty správné statistiky a přijmout ty správné politiky pro boj s tímto jevem. Dále je třeba, abychom i ta, ty údaje měli k dispozici na síti tedy ty oficiální údaje z členských států, z Europolu a ze všech eh, dotčených organizací a vytvořit tedy takto takovou platformu, která by byla sdílená, i legislativní platforma, která by byla společná pro všechny členské státy. Určitě tato studie je užitečná, ale potřebujeme Eh, to institucionalizovat eh, a mít jaksi jistější základy. Pan Busotil, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat našim hostům za to, že prezentovali dnes svoji studii, která mi připadá velice zajímavá. Myslím, že přichází také v dobrý čas. Před několika týdny, pane předsedo, Evropský parlament přijal prohlášení o boji proti korupci. A já si myslím, že to bude první krok v řadě dalších kroků, který tento parlament, Evropská komise a Evropská unie jako celek by měly učinit, tak aby korupce se dostala eh, mezi priority EU. Zdá se, že toto je bohužel téma, kterému se Evropská unie doposud příliš nevěnovala. A přesto víme, že je to téma, na kterém bychom měli pracovat. Já bych chtěl slyšet reakci komise na tuto zprávu, také s ohledem na ten závazek, který učinila paní Malmströmová s ohledem na iniciativy, které by se měly učinit v této oblasti. Chtěl bych zároveň zdůraznit, že se domnívám, že mechanismus, který nám eh, dá přehled o tom, které země eh, se chovají správně a které nikoli. Takovýto mechanismus potřebujeme. A v tom se liším eh, trochu od předchozí řečnice. Ale souhlasím s ní, že pokud máme mít tento mechanismus, tento žebříček, ten, potom se tento žebříček nesmí zakládat na spekulacích, ale na specifických údajích, které jasně stanovují eh, případy korupce. Samozřejmě něco takového bude těžké vytvořit, jak jsme slyšeli, ale já se domnívám, že to je cesta, kterou se musíme vydat. Pokud se máme soustředit na toto téma, myslím si, že ukázat na někoho prstem je velice důležitou součástí této hry. Žádná země Evropské unie nechce být eh, na spod toho seznamu, pokud jde o korupci. Děkuji, pan Kročeta. Pan poslanec Kročeta. Určitě podle mě eh, tato studie je eh, zajímavá a především musím říci, že je to docela odvážné, poněvadž v této studii se eh, eh, nalezla ta odvaha provádět určité analýzy, které se týkají různých sektorů, které byly dříve tabu, jako policie, soukromý sektor, jako jsou i eh, vztahy s politiky, s politikou, takže je to i studie, která poukazuje na určité situace, které třeba existují ve Španělsku, v Itálii, na východě Evropy. A my mm, zde vidíme takovou dramatickou mapu, dramatické zmapování. Já myslím, že to eh, eh, nejsou eh, situace, které by jaksi mm, bychom měli brát na lehkou váhu, jako když hovoříme třeba o fotbale. Ale zde máme země skutečně se starou, starou kulturou a historií a tam ta korupce se rozrůstá, rozrůstala, rozrůstá a to je jasné, to je neuvěřitelných rozměrů. Takže pokud jde o tyto úvahy, tak zde, eh, pane Busotile, já eh, si eh, hmm, cením toho, že vy jste požádal o předložení této prezentaci této studie a určitě to je pozitivní prezentovat takovou studii, ale nemůžeme si myslet, že tyto jevy jsou nějak izolované a že tedy eh, eh, ty postoje eh, jsou stejné, ať jde o soudy nebo policii. Ne, to jsou jednotlivé případy. A například zde se ukazuje, že jsou celé regiony, kde existuje takový systém propojení moci s organizovaným zločinem a s tou šedou ekonomikou. Ne, já myslím, že my bychom tedy zde asi neměli již hovořit o jednotlivých případech a, a příkladech, ale o systému, systému korupce, který je velice rozšířený a zakořeněný, než si vůbec si můžeme představit. Já si myslím, že to je skutečně dramatické, že v této zprávě, tam, kde se hovoří o Itálii, tak se hovoří o případu, já nevím, Berlusconiho a o um, takovýchto konkrétních případech. No, to říká v Itálii pouze opozice, třeba to říkají komunisti a ty, si, ty toto říkají. A ze studií vyplývá, že eh, eh, tyto eh, věci tedy je třeba vidět jinak, že dochází, že když to někdo takto tedy vyslovuje, tak to spíše chce eh, tu situaci zneužít ve svůj prospěch. A já chci jenom říci, že ta, to, jak vnímáme korupci, že to je nedostačující, je to eh, proto si myslím, že ty studie by měly jít více do hloubky, protože eh, pokud tedy půjdeme do hloubky, tak zjistíme, jaké jsou ty vztahy mezi organizovaným zločinem, obchodováním se zbraněmi přes hranice, jaké jsou vztahy mezi mafií a terorismem, třeba mezinárodním terorismem. Zjistili bychom, jaká je i role spravodajských služeb, které jak působí v různých třetích zemích. Zjistíme, eh, jak novináři byli zavražděni třeba na východě Evropy. Zjistíme, jak politici byli zabiti v Itálii, protože se snažili eh, bojovat s tím systémem. A eh, takže ten, kdo říká, že tato studie je příliš silnou kritikou, tak to já si myslím, že ne, to se mílí. Ne, to je seriózní vědecká práce, která by měla být základem pro naše úvahy. Třeba v minulém roce jsme přišli s tou myšlenkou, že bychom měli mít komisi, která by studovala problém mafií v Evropě. To je eh, problém eh, jak si sice přidružený s korupcí, eh, ke korupci. A měli bychom se zamyslet nad tím kriminálním modelem mafie ve třetím tisíciletí v Evropě, protože organizovaný zločin v Evropě se Eh, organizuje vlastně podle určitého modelu a ten model eh, vždy je založen na vztahu s politikou a s ekonomikou. A takže my bychom měli začít si klást tyto otázky a studovat ty systémy. A závěrem třeba, pokud nějaký mafiánský podnik chce třeba eh, dostat v Palermu veřejnou zakázku, tak bude mít velké problémy, protože my teď máme k tomu detailní legislativu. A možná, pokud se jim to podaří, poněvadž třeba se jim to nějak podaří a e, samozřejmě ale musí doložit nejprve, že nemá vztahy s mafií a podobně. E, to všechny firmy, které se zúčastní výběrových řízení, tak e, musí tedy eh, prokázat preventivně, že nejsou napojeny na mafie, abychom se, tak my se snažíme vyhnout tomu, aby mafie nedostávala veřejné zakázky. Ale v italském systému tedy existuje tedy tento dohled, ale pokud ten stejný mafiánský podnik, který se nemohl v Palermu účastnit, nemohl tam získat eh, nějakou veřejnou zakázku, tak třeba ji získá jinde, třeba Mm, ne třeba ani v Římě, ale třeba v Madridu, nebo v Berlíně, nebo v Paříži, nebo v Londýně, z jednoduchého důvodu, že v těchto zemích nemají žádnou normu, žádný zákon, eh, mm, který se týká prevence. A dnes tedy eh, my máme co dočinění s mafií, italskou mafií, které rád tedy hm, eh, ročně vydělává eh, asi 10 miliard euro, to by stačilo možná i eh, Řecku, tedy pro rozpočet, anebo evropský organizovaný zločin, tak ten asi hm, vyfakturuje 2000 miliard euro takže mm, nemůžeme se potom jenom omezovat eh, na ty eh, klasické tedy případy, že by tedy eh, mm, podnikání, ale skutečně oni pronikají skutečně do ekonomiky a na tom bychom měli pracovat, myslím. Myslím, že proběhla velice zajímavá diskuse. Využili jsme jednu hodinu vyčerpali jsme nás čas. Setále je zde několik bodů, které musíme projít. Je komise ochotná vzít si slovo? Chce si komise vzít slovo? Ano. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Vzhledem k tomu, že už jsme využili čas, který jsme měli alokovaný pro a toto téma. Komise velice vítá výsledky této studie. My se domníváme, že je to velice přínosné pro naši další práci. Já nyní nemohu eh, odpovědět na veškeré otázky položené poslanci. Ale chtěl bych zdůraznit jednu zásadní věc, která podle mého názoru by neměla být zapomenuta v budoucí diskusi, a to, že veškeré údaje o korupci, které existují a které jsou dostupné, jsou, jak zdůraznili vědci, údaje, které vychází pouze z vnímání veřejností a to je skutečně problém. A zmínilo se zde, že komise možná postupuje příliš pomalu v této oblasti. Já bych chtěl zdůraznit, že my pracujeme na korupci, na tom, jak bojovat proti korupci. V současné době hodnotíme, jak můžeme přijít eh, se zprávou o situaci o korupce v Evropské unii. A hovoříme také o tom, jak eh, zlepšit způsob schromažďování údajů, abychom získali spolehlivé údaje o korupci. A zároveň probíhá proces hodnocení rámcového rozhodnutí o korupci v soukromém sektoru. A chceme se podívat na to, jak efektivně to bylo doposud aplikováno. Děkuji. Děkujeme. Myslím, že je jasné, že toto není poprvé, co hovoříme o korupci a jejím vztahu s organizovaným zločinem zde ve výboru LIBE. Pan Busutil poukázal na to, že bychom asi měli poslechnout názory komise na nejvyšší úrovni. Já si myslím, že by bylo dobré dát ještě pět minut vám abyste se s námi podělili o nějaké připomínky po té, co jste si vyslechli připomínky a otázky členům výboru LIBE. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu. Jsme skutečně rádi, že zde padlo tolik otázek a že máme z vaší strany podporu. Chtěl bych zmínit jenom několik věcí, než předám slovo panu Kunevovi. Na závěr. Chtěl bych říci, že údaje jsou v této chvíli nespolehlivé, ale máme už výzkumnou metodu, která zaručí v budoucnosti, že údaje budou spolehlivější ve chvíli, kdy padne rozhodnutí na evropské úrovni a další studie provést nebo pokračovat v práci. A máme a údaje také o obětech korupce. Když, jsem hovořil, když jsme hovořili o přidané hodnotě, paní Dalčeva položila otázku v tomto kontextu. A poslední řečník eh, také. Je jasné, že vnitřní trh nemůže dobře fungovat v Evropské unii, pokud se tato otázka nebude řádně řešit. Musím říci, a poukázali jsme na to i ve zprávě, že komise má zkušenosti se stanovováním benchmarku, pokud jde o korupci. Toho jsme byli svědky už v případě Rumunska a Bulharska. A já si myslím, že by tento mechanismus měl být používán otevřeněji, jak um, pokud jde o rozšiřování EU, tak pokud jde o vnitřní trh. A předám slovo panu Gunevovi. Jenom několik poznámek, zbytek, na zbytek můžeme odpovědět písemně. Já souhlasím s důležitostí adekvátních informací. Já si myslím, že tato zpráva nesmí být eh, vnímána z nějakého encyklopedického hlediska. A vy možná chápete, co je policejní korupce, ale eh, eh, není úplně detailně jasné, jak vypadá policejní korupce v každém členském státě. Tato zpráva je určitě pouze určitým východiskem neposkytuje definitivní závěr, ale dává určitou, určitý přehled o tom, jak eh, funguje organizovaný zločin v různých oblastech. A k tomu, co říkal pan Ručev, ano, možná období přechodu skončilo, ale korupce a organizovaný zločin, obávám se, zůstávají. Pokud jde o definici korupce, k tomu, co říkala paní Angelili, já souhlasím s tím, že institucionální přístup je to, co potřebujeme. Když se podíváme na policejní korupci v jedné zemi, můžeme definovat unik informací jako neetické chování a v jiné zemi to může být korupce. Je třeba jasně definovat jednotlivé činy jestli jsou korupcí nebo nikoli. Nemůžeme mít jednu obecnou definici korupce, která by všude fungovala. Musíme se podívat na jednotlivé instituce a definovat korupci v kontextu těchto specifických institucí. A ve Francii jsme svědky toho, že zde je 15 eh, případů eh, korupce ročně, zatímco ve Velké Británii máme 120 případů jenom v jedné policejní jednotce. Záleží to tedy na definici korupce. K tomu, co říkal pan Busutil, nemůžeme spoléhat na jasné případy. Potřebujeme spravodajské informace a spíše než informace o případech, které se dostaly k soudu. K tomu, co říkal pan Gučeras, a musím ho zklamat. A zpráva o Itálii byla napsána profesorem, který je bohužel komunistou. Tomu tak je. To je všechno z mé strany. Mnohokrát děkuji za pozornost. Výborně, říká předseda. Děkujeme zpravodajům, ehm, vědcům z Centra pro studium demokracie. Děkujeme za jejich prezentaci. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Bod číslo 13. Bod číslo 14. Změna nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic výzum jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Poprvé jsme o tom ve výboru LIBE již diskutovali. Naší zpravodajkou je paní Tanja Fajon. Nyní musíme hovořit o návrhu zprávy pokud jde o uvolnění vízového režimu s Albánií a Bosnou a Hercegovinou. Po prezentaci naší zpravodajky paní Fajonové si vyslechneme komisi a belgické předsednictví. Takže nejdříve paní Fajon máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům, kteří jsou stále ještě zde v místnosti takhle odpoledne, jeden den před letní přestávkou. Domnívám se, že zde hovoříme o nesmírně důležitém tématu a já bych byla ráda, aby zde bylo více kolegů, protože mnoho lidí v Bosně a Hercegovině a v Albánii úzce sledují diskusy v Evropském parlamentu a také proces vízové liberalizace. Musím říci, že vízový režim izoloval občany západního Balkánu příliš dlouhou dobu. Minulý rok v prosinci jsme zrušili víza pro Makedonii, Srbsko a Černou horu. A tehdy jsme viděli, jak velký dopad to mělo na životy občanů. Je to spíše psychologický dopad. A je to jakýsi pocit volného pohybu směrem do Evropské unie. Samozřejmě je důležité dokončit tento proces na západním Balkáně především pro Bosnu a Hercegovinu a Albánie. Řekla bych, že začátkem tohoto roku, když jsme liberalizovali vízový režim pro tři země, byli jsme svědky nejdříve negativních dopadů. Někteří migranti nebo někteří lidé z těchto tří zemí, především z Makedonie a Černé hory, přišli do Belgie a Nizozemska a žádali zde o azyl nebo o pracovní místa. A já mohu říci, že to trvalo asi měsíc a vlády obou zemí reagovaly velmi dobře, protože tito lidé měli špatné informace, nevěděli, že bezvízový režim má určitá omezení. Byla to ale také dobrá škola pro úřady v Bosně a v Hercegovině a v Albánii a také pro nás. Obě země investovaly mnoho peněz do informační kampaně a informovali své občany o tom, že bezvízový režim přesto znamená určitá omezení. Pobyt maximálně 90 dní. Dále to neznamená, že by zde lidé mohli pracovat Jedná se jednoduše pouze o volný pohyb do EU, volné cestování do EU. A já si myslím, že je důležité, abychom to dotáhli do konce. Já jsem eh, na západním Balkáně v posledních měsících hodně cestovala jako zpravodajka. V poslední době jsem byla také v Bosně a v Hercegovině a v Albánie a dostala jsem ujištění od úřadů, že udělali hodně, pokud jde o technickou připravenost. Obě země udělali mnoho kroků, učinili pokrok, to uznala také komise a z tohoto důvodu plně podporuji ve svém návrhu zprávy návrh Evropské komise, tak aby e, vízový režim byl liberalizován pro obě země a aby se tyto země dostaly e, na bílý seznam v příloze. Já myslím, že bychom to měli schválit a měli bychom jasně poukázat na to, že jsme, e, že podporujeme tu dohodu, kterou, které jsme dosáhli minulý rok také s radou, že budeme řešit um, otázku vízového režimu pro tyto dvě země urgentně. Já si myslím, že je to důležité pro naši viditelnost a důvěryhodnost, abychom dokončili tento proces do konce roku. Tento týden hodnotí experti v Albánii a um, situaci. Minulý týden to dělali v Bosně a v Hercegovině. S obou zemí mám ujištění o tom, že bylo učiněno mnoho věcí a že je zde plná politická vůle a plný politický závazek, aby se pokračovalo s legislativními reformami. Je potřeba mít na paměti to, že toto děláme především pro mladé lidi. Je paradoxem, že před 20 lety lidé z těchto zemí byli schopni cestovat bez víz. Nyní zde máme generaci mladých lidí, kteří možná nikdy nemohli do zahraničí cestovat bez víz. Někdy je těžké hovořit s nimi o evropských hodnotách ve chvíli, kdy nevědí, kdy neznají nic mimo své země. A jsou to chudé země. Chtěla bych zdůraznit především mladé lidi, protože jim tímto můžeme dát možnost volně cestovat, studovat, navštívit své rodiny nebo přátele v zahraničí. Budou tak mít tuto příležitost, kterou kdysi měli. Na závěr bych chtěla říci, že ze strany Evropské komise jsme dostali závazek, že začátkem září budeme mít ústní zprávu o rozvoji, o hodnocení expertů těchto dvou zemí. A doufám, že hodnocení bude pozitivní, pokud je o obě země a já jsem přesvědčena o tom, že tyto země si zaslouží vízovou liberalizaci co nejrychleji. Nyní i my jako Evropský parlament bychom se měli zavázat. Doufám, že budeme v září hlasovat ve výboru Libe a poté na plenárce na začátku podzimu. Doufám, že tím dáme zelenou tomuto kroku. Doufám, že i rada tento přístup podpoří a tak dokáže, že skutečně chceme urgentně řešit tuto otázku. Chtěla bych požádat o to, abychom to měli na pořadu jednání v říjnu, nikoli v listopadu, jak jsem se někde doslechla, protože každý měsíc spoždění způsobuje nebezpečí větších um, etnických konfliktů či hospodářské nestability v regionu. Já si myslím, že odkládání liberalizace vízového režimu by bylo nebezpečné. Na závěr bych chtěla říci, že je to naše odpovědnost. Rozhodujeme v zájmu kvality života eh, lidí na západním Balkáně. Samozřejmě hlavním Hlavní obavou stále zůstává Kosovo. Je třeba, abychom o tomto tématu hovořili a řešili otázku liberalizace vízového režimu. ve chvíli, kdy dokončíme ten proces liberalizace pro Albánii a Bosny a Hercegovinu, doufám, že tomu tak bude na začátku podzima. Nyní si vyslechneme komisi, aby nás informovala o tom, jaká je situace paní Gogu. Prosím. We are out. Nám se zpráva paní Fajon líbí. Víte, znáte, jaká je pozice komise, pokud jde o další kroky. Nejprve musíme provést technickou misi, abychom viděli, jakýho, jakého pokroku tam dosáhli. A opakuji, že vás budeme ústně informovat o výsledcích této mise na začátku září, tak jak i se navrhlo, jak je navrhla komise před pár týdny. Děkuji za jasné vyjádření a za stručnost. A nyní belgické předsednictví. Paní Devil Brain, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dnes ráno jste už slyšeli něco od pana Vateleho, státního tajemníka. Belgické předsednictví chce splnit závazky, do kterých se pustil už parlament. U Bosny a Hercegoviny tam je evropská perspektiva a Liberalizace víz je důležitým krokem. Dříve než k tomu ale bude moci dojít, je důležité, aby všichni zákonodárci byli toho názoru, že byly splněny všechny podmínky. To je tedy přístup, se kterým souhlasí všechny členské státy. státy. E, vítáme iniciativu Evropské komise a sice poslat e, delegaci nových odborníků a ti jsou v současné chvíli v oblasti činí na základě hodnocení těchto odborníků a na základě evaluační zprávy komise v září vydáme zprávu o tom, do jaké míry obě země splnily předpoklady a podmínky. Hodnocení toho, jestli obě země přicházejí v úvahu pro vízovou liberalizaci, to je čistě technický problém. Rada nyní potřebuje mít dostatek času pro to, aby zhodnotila, prověřila evaluační zprávy komise a odborníků. Pokud se zjistí, že země splnily podmínky. Může to vycházet z toho, že naše předsednictví bude chtít toto téma vyřídit co nejdříve, bude o něm diskutovat v příslušných orgánech rady a zahájí příslušné iniciativy a procesy. Předsednictví eh, si prostudovalo zprávu paní Fajonové a těší se na další spolupráci s vámi v této oblasti. Děkuji. Thank you. Now... Děkuji. A nyní čas na nějaké připomínky. Paní Lutford. Děkuji, pane předsedo. A já jsem přišla o první část poznámek paní Fajon, ale eh, já určitě mohu souhlasit se vším, co řekla, protože eh, jsem hm, eh, sledovala, jak připravuje toto téma ve výboru Libe a myslím si, že určitě e, ta argumentace je dobrá a ty dvě dotčené země, ano, udělali velký pokrok, ta kondicionalita je dobře nastavená, funguje to a já doufám, že dojde k urychlenému přijetí pozitivního rozhodnutí. Já jsem eh, zpravodajkou pro výbor AFET. To bude velice stručné stanovisko tam a doufám, že 6. září bude odhlasováno. Velice tedy podporuji eh, žádost zpravodajky, abychom urychleně tuto věc vyřídili na říjnové plenárce. Ještě dovolte jednu menší připomínku k tomu, co řekla rada. To je technická věc, eh, poněvadž jsou zde technické požadavky, které musí být splněny, aby bylo možné liberalizovat eh, viza, vizovou povinnost. Ani nikdo nikdy netvrdil, že tato technická kritéria by měla být nějak okleštěna, oslabena, ale to rozhodnutí bude politické případně tedy nedat výjimku z vizové povinnosti. A rada e, to pořád spožďuje, dělá obstrukce a já si myslím, že to je nešťastné politické rozhodnutí a vlastně e, je to proti reálným bezpečnostním zájmům EU v širokém slova smyslu poněvadž jsme již slyšeli ty argumenty. Ano. A to tady nejde tedy o e, ty klasické argumenty levice, pravice, ale to vím, že, e, nebo na levici, to vím, že řekli i lidé e, napravo politického spektra, že jde o bezpečnostní záležitost, aby jde o to, aby lidé na Balkáně měli ten výhled, že se dostanou do EU, a aby eh, ten horizont si nějak začal rýsovat a abychom eh, tedy eh, vlastně tímto bojovali i proti těm etnickým tenzím a nacionalismu, protože jinak to není v našem zájmu, zájmu naší bezpečnosti. Je to tedy otázka bezpečnostní a politická, která ale se bude rozhodovat na základě technických kritérií. Thank you. Děkuji, pan Busutil. Yes, well, thank you, Mr. Chairman. In the light of... Děkuji, pane předsedo. S ohledem na to, co řekla Sala, Sara Ludford, bych chtěl vyjasnit to, jak eh, se k tomu staví středopravicové strany. Nejdříve eh, bych chtěl uvítat to, co říkala paní Fajon a to, jak nakládala s tímto tématem celou dobu. Měla na paměti politické dopady, stejně tak jako technické požadavky. Já zde hovořím jménem Ani Marie Koraci, která je naší stínovou zpravodajkou. Chtěl bych říci, že i my a se díváme na evropskou perspektivu Albánie i Bosny a Hercegoviny ehm, velice otevřeně a pozitivně. Já si se domnívám, že EU je jejich přirozeným domovem a já k tomu nemusím nic dodávat. Pokud jde o liberalizaci víz, samozřejmě zde máme určitá kritéria, která musí splnit. Já jsem velice rád, když slyším, že do konce září bychom měli konečné výsledky hodnocení a pokud tyto výsledky budou pozitivní, poté EPP. V každém případě podpoří paní Fajon a její doporučení k tomuto tématu. Vy jste měla pravdu, když jste říkala, že máme odpovědnost a že naše důvěryhodnost je zde v sázce. Já si jsem mm, jistý, že až budeme mít dostupné informace hodnocení, budeme moci tuto téma odsouhlasit. Poslední připomínka zpravodajka paní Fajon. Mnohokrát děkuji. Děkuji také za podporu všem kolegům. Já si myslím, že Evropský parlament už dále, dále delší dobu ukazuje svoji podporu liberalizaci víz. E, jsem ráda, že jsem slyšela od rady, že se jedná o technický proces. Ale já se domnívám stejně jako kolegové, že v konečné fázi se jedná o politické rozhodnutí. Proto bych chtěla poukázat na to, že je třeba, až po té, co budeme mít ústní zprávu od expertů s z obou zemí, že bychom neměli toto téma zdržovat. My v Evropském parlamentu asi nebudeme mít možnost vyslechnout si experty eh, do začátku září. Doufám, že ale rada bude schopná řešit tuto otázku stejně rychle jako my v Evropském parlamentu, tak aby se tato věc neprotahovala do konce podzimu nebo do zimy. Na závěr bych chtěla říci, že v Evropském parlamentu určitě dáme zelenou na začátku podzimu a budeme i nadále zavázáni pokračování tohoto procesu. chceme zajistit, aby občané Albánie a Bosny a Hercegoviny byli schopni svobodně cestovat do Evropské unie a já jsem pevně přesvědčena o tom, že si to zaslouží více než kdy předtím. Děkujeme. Na závěr bych chtěl zmínit časový harmonogram. 2. září komise bude prezentovat výsledky misí, které proběhnou v létě. 3. září v 6 hodin večer je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. A poté, co co vyslechneme názor AFETu, jak říkala paní Ludfordová, bude se hlasovat v Libe 13. září. Hlasovat v Libe se tedy bude 13. září. A my se můžeme nyní dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání. Bod číslo 15. Nebo 14. Jedná se o situaci eritrejských migrantů v Líbii Máme zde zástupce komise. My jsme na tuto věc poukázali jako na naléhavou záležitost. Někteří kolegové to zdůraznili. Zde ve výboru Libe. Nejdříve vítáme generálního ředitele z generálního ředitelství pro vnitřní záležitosti. tedy generální ředitelství v kompetenci komisařky Malmströmové. Jedná se o pana Manserviziho, který nás bude informovat o situaci eritrejských migrantů, kteří chtějí vstoupit na území Evropské unie, ale kteří byli zablokováni v Líbii. O této otázce se v poslední době hovořilo a tato věc vedla k zásahům, pokud je o lidská práva, nejenom ze strany Evropské unie, ale také ze strany agentur Spojených národů, tak jako je eh, vysoký představitel OSN pro lidská práva a Mezinárodní úřad pro migraci. Právě jsme se dozvěděli, že vedoucí mise poslední zmíněné organizace v Líbii, pan Lorenz Hart, zde je dnes mezi námi. Velice ho vítáme a předáme mu později slovo. Situace, zdá se, se zlepšuje, ale přesto otázka nakládání s migranty a uprchlíky na libyjském území je stále aktuální a stále probáhají jednání s Evropskou unii. o obecné dohodě mezi EU a Líbií a také o otázce readmisí. Přípravná schůzka proběhla už na začátku roku 2009 s místopředsedou Baro komise. Nyní předávám slovo generálnímu řediteli Manservizimu a poté budeme mít stručnou výměnu názorů. Možná náš kolega Panzery bych chtěl zmínit tuto věc, která patří mezi naléhavé záležitosti. Chcete k tomu něco říci, pane Panzery? Nikoli pan Manservisi. Tady ještě není. Okay. Then, apparently, apparently Manservisi... Zdá se, že pan Manservisi je na cestě. Takže možná nejdříve můžeme dát slovo zástupci IOM, panu Hartovi. Chtěl byste říct něco na úvod? Zatímco budeme čekat na pana Manservisiho, aby si vzal slovo. Už přichází. Pane Mance, vysvítáme vás. Prendere il suo seggio. Prosím, posaďte se a děkujeme vám. Vítejte. Dobře jste dorazil, vidím. Eko, Ecco,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 Uh, uh, Děkuji. Já jsem spíš přišel, abych si vyslechl, eh, co vám leží na srdci, ale možná bych vám mohl říct si nejprve eh, eh, nějaké vyjádření, protože těch znalostí, informací je málo, spíše se o tom jen tak diskutuje ve veřejnosti. Za prvé, co se děje s tou skupinou Eritrejců v Libii? To všechno jsme se dozvěděli přes neformální kontakty z tisku a telefonátu a od nevládních organizací z různých zpráv. Samozřejmě i v kontaktu jsme s OSN, tedy s Vysokým komisařem pro uprchlíky. Podle toho, co víme, je že jsou uvězněni, jsou tedy zbaveni svobody, jsou uvězněni a jsou to tedy nezákonní migranti, asi jich je 100. A nedávno jsme slyšeli, že 250 jich je a že teď se je snaží stotožnit libyské úřady. Mají je tedy eh, v takovém detenčním centru a z řady důvodů opět zase to víme, ale neformálně, jen tak eh, fragmentovaně, tak byli přesunuti směrem na jihu do detenčního centra Berg. A teď v těchto dnech jsme se dozvěděli, že tam proběhla celá řada neformálních intervencí, dokonce i italská vláda, ministr Fratini. Eh, intervenovali dost vehementně a na základě všech těch kontaktů i díky neformálním iniciativám OSN libijské úřady eh, řekli, že nehodlají nikoho vyhostit a za druhé eh, řekli, že jsou připraveni více spolupracovat tak, aby Eh, jak si eh, to eh, jejich zbavení svobody bylo důstojnější a dokonce, že je i přesunou do toho detenčního centra Maserata, které více odpovídá standardům. Samozřejmě, hm, že nám to dělá starosti, ale také podle informací, které máme a které jsme dostali nepřímo, ale teď i přímo od ministra zahraničí Musakuse, paní Malstrem se s ním sešla, nebo dnes se s ním sešla, takže jsou připraveni nám předat všechny informace a e, ujišťují nás o zacházení s nimi a o tom, že nehodlají je vyhostit. Zároveň také i pravidelně e, chtějí, aby Evropská unie s nimi spolupracovala, protože nám pořád eh, připomínají, že eh, mají nekontrolovanou hranici 4000 kilometrů se zbytkem Afriky, mají nekontrolovanou, nehlídanou hranici a potřebují spolupráci od Evropské unie. Ano, to je něco, co zase opakoval dnes pan Musakuso, jejich ministr a také i tvrdí, že s nimi chtějí zacházet. Jdu také i, že chtějí, aby měli přístup k Vysokému komisaři pro uprchlíky. Víte, že statut úřadu mm, OSN pro uprchlíky byl čistě neformální, protože tam nebyla oficiální smlouva eh, eh, a z OSN a ani Libie nepodepsala tu umluvu z roku 51 a neformálně souhlasili se spoluprací, takže i Eh, dávají tedy částečně informaci tomuto komisariátu. A také i eh, eh, je zde spolupráce s OSN na řadě projektů a samozřejmě je zde ambice toho dělat více, protože je to i otázka pomoci, kterou chtějí. V tomto kontextu probíhají jednání o rámcové smlouvě o spolupráci, která i obsahuje eh, kapitol, kapitolu týkající se vnitra, i tedy konkrétně těchto věcí. Takže do posud eh, zatím se ale vůbec o této kapitole nejednalo, aby bylo jasno. A eh, schůzka s panem ministrem zahraničních věcí možná odblokovala tu situaci, protože akceptují aspoň jednat o tomto v příštích týdnech. Takže pokud, i když doposud eh, zatím ta jednání se omezela na rámcovou spolupráci, o tom je informován parlament, tak ta kapitola vnitro, tam nedošlo ke žádnému pokroku. Ale nyní, vzhledem k řadě událostí, včetně těch nedávných a vzhledem k tomu tlaku na Libii, a i vzhledem k té schůzce eh, paní eh, Malstrem s ministrem Musakusem, a takže oni jsou ochotni nyní o tom diskutovat. Teď diskutujeme o takové cestovní mapě, aby ta jednání měla nějakou strukturu. To je vše. To jsou faktografické informace a samozřejmě budeme to bedlivě sledovat, alespoň abychom byli informováni na politické úrovni, protože zde jde o politické vztahy s Libií. Tady my vůbec nehovoříme o implementaci nějaké smlouvy, dohody či zákona. To je vše, co k tomu mohu říci. Děkuji. Okay, thank you. Now it's time. Děkujeme. Nyní je čas vystu, vyslechnout si pana Horta, eh, zástupce IOM, paní Gomez výbor pro zahraniční záležitosti. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zde také jako náhradnice v tomto výboru. Mikrofon. Já bych chtěla poděkovat panu Manservisimu za ty informace. Jsou stejné jako informace, které mám já. A tady informace, které jsem dostala prostřednictvím komisaře pro lidská práva OSN. Nevěděla jsem, že paní Eštnová se setkala s, že paní Malmstromová se setkala se zástupci Líbie. To je velice pozitivní vývoj. Já osobně jako zpravodajka pro budoucí rámcovou dohodu s Líbií, o které se vyjednává, jsem byla v kontaktu s líbejským velvyslancem, abych ho informovala o informacích, které mám, abych s ním hovořila o tomto problému Eritrejců. S ohledem na to, že na tuto věc poukazoval parlament a některá média, některé členské státy, já si myslím, že je velice dobré, že eh, toto vedlo k přímému kontaktu mezi paní Malmströmovou a ministrem zahraničí Líbie. Dostali jsme záruky ze strany Líbie, že ty, tyto lidé nebudou vysláni zpět do Eritreji. To si myslím, že je nesmírně důležité. Z informací, které mám dostupné, vyplývá, že někteří z těchto lidí jsou lidé, kteří eh, byli navráceni z Evropské unie zpět do Líbie na základě toho, že jsou nelegální imigranti. Tito lidé nikdy nebyli eh, zkontrolováni komisařem pro lidská práva OSN, ale Kromě těch ujištění, které řekl pan Manservisi, že tito lidé nebudou vráceni do zemí původu, je velice pozitivní také to, že UNHCR v současné době vyjednává s libickými úřady o tom, že by tito lidé mohli získat původní statut, který měli v Libii. Já si myslím, že to je velice důležité pro vztahy mezi EU a Líbií, které přesahují samozřejmě jenom otázky migrace. Je to zcela zásadní věc, především vzhledem k tomu, že se jedná o zemi, která někdy neratifikovala umluvu OSN o ochraně uprchlíků, která v podstatě neuznává, že existuje něco jako uprchlíci. Navzdory tomu, že Líbie je součástí umluvy Africké unie o uprchlících. Potřebujeme řešit tento konkrétní případ. Já jsem ráda, že máme ujištění, že tito lidé nebudou navráceni zpět do Eritreje, to je zcela zásadní. A údajně dostanou nějaký, um, nějakou možnost zůstat nebo pracovat v Líbii, ale kromě toho bude velice zásadní, abychom řešili základní otázky toho, jak jsou uprchlíci chráněni v Líbii. Je nutné aby tento parlament ehm, schválil později dohodu, která bude tento aspekt také zahrnovat. To je vše v tuto chvíli. Nyní stručně eh, zástupce IOM. Chcete si vzít slovo? Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji panu Manservisimu za informace. Mohu potvrdit, co jste říkal. A to prohlášení o svobodě Eritrejců nyní bylo formálně potvrzeno. A my jsme organizací, která je v Líbii od roku 2006 a spolupracujeme také s UNHCR na některých záležitostech, jako je ochrana a přemysťování uprchlíků a žadatelů o azyl. V poslední době jsme prováděli neformální kroky týkající se spolu se zainteresovanými stranami, se zástupci různých zemí v Líbii a také s Líbií, tak abychom se vyhnuli deportaci. A to se podařilo. Jsme také v pravidelném kontaktu s eritrejskou komunitou, a která poukazuje na to, že hlavním cílem je cesta do EU. Vidí to jako nikoli konečné řešení, ale jako dočasné řešení. Nicméně bylo eh, prohlášeno, že bylo eh, dosaženo dohody mezi ministry, že tito lidé budou moci být eh, zaměstnáni v Líbii tak, aby prováděli veřejné práce. Toto dřívo, dříve bylo aplikováno v případě Somálců, kteří byli uvolněni ze zadržovacích center a nyní mají možnost zůstat v Líbii. Během toho, kdy tu diskutujeme, situace je stále ještě neúplně jasná. Před několika hodinami jsme se dozvěděli, že a ministerstvo vnitra vydalo příkaz, že všichni lidé v zadržovacích centrech by měli být uvolněni, propuštěni. Nejenom Eritrejci, ale i další lidé. Jedná se asi o 13 3 tisíce lidí, kteří jsou zadržováni v těchto centrech v Líbyi. A nevíme, jestli v této chvíli Eritrejci budou eh, mít eh, možnost najít si práci nebo jestli jednoduše budou jenom propuštěni. Takže my monitorujeme situaci. a uvidíme, co se stane. Ministerstvo vnitra rovněž požádalo formálně IOM, abychom monitorovali propouštění Eritrejců. My to budeme dělat s ohledem na to, že tam není UNHCR. Budeme dohlížet na to, aby celá tato operace proběhla. Chtěl bych dodat několik věcí, pokud je o ochranu uprchlíků podle UNHCR se jedná asi o 12 tisíc lidí v Líbii. Je to de facto ochrana. V minulých letech nebyly provedeny žádné deportace do Eritreji ani Somálska, což jsou dvě hlavní zdrojové země uprchlíků či žadatelů o azyl. Jak jsem řekl, situace je taková, že někteří lidé byli převedeni z jednoho centra na jihu, což způsobuje určité obavy, protože toto centrum na jihu je údajně místem, odkud eh, vzlétají letadla, eh, která navrací eh, tyto lidi do země původu. Takže tento přesun vítáme. Samozřejmě to otvírá řadu otázek, ale z mé strany to je v tuto chvíli všechno. Děkujeme. Nyní pan Pancery. Děkuji, pane předsedo. Já v minulých týdnech jsem eh, požádal komisi, eh, zdali ty bilaterální dohody by mohly pomoci evropské iniciativě. Několikrát ta odpověď byla, že v řadě příležitostí spíše tyto bilaterální smlouvy jsou překážkou evropským iniciativám. Já to zde potvrzuji, protože my musíme především to vzít do úvahy v tomto tématu. Je to situace, která je jaká je. A to znamená, že bez pochyby jsou zde země, které mají eh, blízké hranice, jsou blíže a jsou to země potom transitní eh, této, pro tuto migraci a eh, svým způsobem tyto země mají určité politiky, aby lépe regulovaly či omezovaly tyto toky hm, eh, migrace. A eh, zde já si myslím, že eh, hm, pokud jde o ty bilaterální smlouvy, tak často to jsou smlouvy tedy o kontrole, o vyhošťování i o období, době, která se týká pobytu na, v té dané zemi a o readmisích. Další důležitý ty e, důležitá věc, ale která zde uniká mi trochu, je e, e, tyto, jaký je ten vztah jaký je ten vztah tedy těchto bilaterálních smluv na to, co chceme dosáhnout v Evropě, protože tady chybí potom solidarita. Paní Cecilia Malstrom řekla dnes v novinách, že státy mají právo uzavírat tyto bilaterální smlouvy, ale že Eh, to není v souladu nebo po dohodě s Bruselem, takže ten problém tady je. A Libie, jak jsme slyšeli, to je země, která neuznává statut uprchlíka ani nepodepsala mezinárodní úmluvy o uprchlících. Eh, na tomto základě si myslím, že před námi jsou dva problémy, které třeba řešit. První je, Eh, problém, jaké jsou zde perspektivy pro těch 400 Eritrejců. Je pozitivní, když teď se přišlo od jejich uvěznění k tomu, že teď mohou provádět veřejně prospěšné práce, když v Libii to asi eh, bude trochu jiné, než jsme zvyklí vzhledem k podmínkám práce, které tam existují. A alternativa by byl i návrat. A mm, většinou jsou to mladí lidé a v Eritreji eh, existuje i zde ta povinnost eh, tedy eh, té eh, vojenské služby a je zde mm, velký problém dezerce a to, za to mohli být stíháni až 40 let. A takže mm, oni tedy tam potom, ale když se nachází v těchto hrozných podmínkách, tak i by to mohlo ohrožovat jejich život. Je to problém, který znamená, že to musíme monitorovat. A zde my máme co dočení s osobami, které eh, by hm, hm, eh, měli mít tedy statut uprchlíka. Já myslím, že bychom se měli tlačit na státy jako na Itálii, aby to pomáhali řešit. A tady to se právě týká Evropy. Co dělá Evropa? Je pravda, že v průběhu vyjednávání o bilaterální dohodě já chápu, jaké jsou problémy, které tam jsou. Nicméně musíme si položit otázku, zda-li dnes eh, bychom neměli jít, eh, dát takový impuls a jít tímto směrem, to znamená nahradit ty bilaterální eh, smlouvy nějakou evropskou smlouvou a aby ta kontrola byla z evropské úrovně. Já si myslím, že na to bychom měli tlačit a Eh, já vím, že zde jsou velké překážky, především vůči takové zemi, jako je Libie, ano, ale je nezbytné určitě jít eh, touto cestou a proskoumat terén a udělat to, co nejdříve. Open... Nyní otevíráme diskuzi, vaše otázky a prosím stručně ty vaše otázky tak, abychom nepřekročili eh, eh, pracovní dobu našich tlumočníků. A eh, ještě vidíte, že máme další bod. Paní z Argentíny, prosím. Děkuji, pane předsedající. Je dobře, že máme toto téma na pořadu jednání. Myslím, že odpověď je asi taková, jak to řekl pan Pancery. Máme co dočinění s několika problémy. Eritrea je něco jako Severní Korea Afriky. Když zemi opustíte, už se nemůžete vrátit, protože potom by vás potrestali všichni, co tedy Eritreu opustili, mají důvod zažádat o azyl a nebo přicházejí alespoň do úvahy pro to, aby nebyli posláni zpět. Když tedy víme, že když se tedy ví o tom, že lidé opustili Eritreu, dostanou jejich, jejich rodinní příslušníci potíže, trpí tím rodina, když se dostanou nelegálně ze země a uh, vrátí se zpátky, jejich rodina je opět potrestána. A to jsou věci, na které musíme neustále myslet. Hlavním problémem není to, jak se zachází v Libii s azylanty. Hlavním problémem je to, že máme co dočinění s lidmi, kteří se pokoušejí dostat se do Evropy a že těmto lidem nenabízíme možnost zažádat o azyl. Mám s sebou článek z italského tisku z 29. dubna tohoto roku. Jmenuje se 24 hodin. Eh, tento časopis. A paní Malmströmová v tomto článku hovoří o tom, že Itálie s Libí uzavřela velmi dobrou dohodu. Eh, vyzývá ostatní země k tomu, aby uzavírali rovněž takovéto bilaterální dohody. Muselo k tomu dojít. Bylo to nevyhnutelně nutné, že se zkrátka něco takového stane. A moje otázka na komisi je z toho důvodu následující bilaterální dohody se zeměmi, jako jsou Libie, nebo multilaterální dohody s zeměmi jako Libie. Můžeme si to vůbec dovolit se zemí, která tímto způsobem zachází z azylanty? A jak to chcete propojit s právem na žádost o azyl? A to vše spojit s prohlášením o lidských právech? Druhá otázka, jak zaručíme, aby lidé, kteří jsou na cestě do Evropy, eh, nestratili právo žádat o azyl? A u toho, pane předsedající, zůstanu, ale myslím, že se na vše musíme podívat eh, na to, že máme před sebou zemi, která je Severní Koreou Afriky. Pan Pancány má naprostou pravdu v tom, že všichni mají vojenskou povinnost, kde jsou, že jsou tam eh, tajná vězení a že jsou tam lidé omezováni ve svých základních právech. Děkuji, máme zde seznam, teď jsem uzavřel seznam řečníků a prosím dvě minuty, tak abychom skončili v čase. Paní Flotr. Two minutes. Uh, dvě minuty. Ano, tato hm, nová aféra s Eritrejci vzhledem k dramatickému charakteru této události a vzhledem k tomu, že se to týká uprchlíků z země, kde vůbec eh, eh, neexistují lidská práva, to všichni víme. To nám ukazuje, poukazuje na známou situaci. To znamená dohoda, kterou Libie dnes má s Itálií, která se týká refoulement, eh, tedy Eh, deportace velkého počtu imigrantů, tak to již vlastně eh, i mm, eh, skritizoval soud pro lidská práva, Vysoký komisariát pro uprchlíky a teď navíc mm, my teď tedy diskutujeme s Libí o podmínkách ochrany, o právu na proces a to je ta otázka té základní bezpečnosti v Libii, která často i znamená, že my, Evropané, když chceme eh, eh, o tom jednat slibí, tak eh, jednáme tedy s nejrůznějšími partnery tak a teď Evropa se snaží urychleně vyjednávat s těmi slibíci o podmínkách zadržování těchto azylantů a to je teď velice problematické. A moje otázka je, co se stane s těmi čtyřmi z imigrantů. A víte, že e, úřad e, e, Vysokého komisariátu v Tripolisu zpracovával již případy 9 tisíců, takže to je vlastně spíš takové symbolické, to je symbolické pro množství, množství, obrovské množství těch lidí, se kterými se tak špatně zachází. A zde my vůbec jako Evropská unie nejsme schopni vůbec to mít pod kontrolou, pod jak, za jakých podmínek tam žijí. My všichni to dobře víme, aspoň ti, kteří navštívili několik těch jejich center, tak ví, že ty podmínky jsou tam katastrofické a je to všechno svévolné tam svévolné rozhodování. A základní otázka je, co děláme když diskutujeme, jednáme s Libií o tom, že tato země by mohla kontrolovat eh, toky migrace, že by mohla kontrolovat hranice a eh, případně přebírat ty osoby, které byly zadrženy kolem Středozemního moře. Já se ptám komise, co vyvodíme eh, z této dramatické události? Co z toho vyvodíte za ponaučení pro stávající jednání s Libií? Děkuji, pan Jakolíny. Dvě minuty, prosím. No, děkuji, pane předsedo. My jsme si vyslechli několik faktů a e, e, i jsme slyšeli určité pozitivní aspekty. E, slyšeli jsme o těch 400 Eritrejců, kteří e, zažili to velké drama a potom jsme slyšeli další informace o e, těch 12 tisících eh, osobách, eh, které také měly podobné problémy. Dnes eh, dopoledne jsme tady měli pana ministra odpovědného za imigraci, za belgické předsednictví zde byl a on zdůraznil, my na základě našich intervencí, zdůraznil, že je třeba, aby Evropská unie přijala bilaterální smlouvy o spolupráci. A já si myslím, že to je ten správný směr, eh, tedy určitě i eh, nabídnout jim integraci na trhu práce a určitě i eh, vlastně tím budeme respektovat potřeby těchto lidí. Dnes kolega Pancéry to ví a Itálie, ale jsou zde další, Malta, Španělsko, Eh, tak eh, Itálie eh, uzavřela bilaterální smlouvu, a, mm, mm, mm, která je kritizovaná kvůli té solidaritě, ale my si myslíme, že my všichni bychom se měli dohodnout na tom, my z levice, z pravice, ze středu, a Evro, že Evropská unie by měla vlastně eh, působit jaksi doplňkově k jednotlivým členským státům. To znamená, měla by tedy vlastně dát ten impuls té solidaritě, protože já se omlouvám tady kolegům třeba nizozemská nebo jiným, protože tam ta realita je jiná. Ale eh, zde my u moře naše země. My eh, eh, jsme země, které jsou v první linii pro tyto migrační toky. Hodně z nich výjíždí z Tuniska například. Takže je třeba, aby i ty asociační dohody a ty vztahy, které máme, například vztahy s Libí, aby brali do úvahy tento aspekt, který je pro nás zásadní. To znamená, musíme regulovat migraci. A my zde, pan doktor Manservisi ví, my zde máme tedy směrnici o sezónních pracovnících a e, o e, tedy e, těch převodech pracovníků mezi podniky, takže mm, přerušen, děkuji. Pan Tavares, dvě minuty, prosím. President. Děkuji, pane předsedo. Je dobrá zpráva, že Eritrejci nebudou odsouzeni k smrti ve chvíli, kdy, se, kdy budou poslány do své země nebo že budou odsouzeni na doživotí. Ale musíme být opatrní, pokud je o tuto dobrou zprávu, protože nás to může dostat na šikmou plochu. Human Rights Watch dnes řekla, že lidé, kteří byli zadrženi, byli donuceni, aby vyplnili formuláře týkající se omezeného pobytu jenom na tři měsíce. A tito žadatelé o azyl musí zůstat jenom v jedné oblasti Líbie. A ve chvíli, kdy vyprší tento dokument, a musí získat eh, ID, eh, tedy jakousi eh, identifikační kartu v Líbii. Musí jet na svou ambasádu a tam poskytnout svá, svá jména a tím mohou ohrožit své rodiny. Já si myslím, že to je nepřijatelné. V tomto výboru jsme slyšeli několikrát, že dohody s Líbií jsou dobrou zprávou pro řízení migračních toků do Evropy. Já si myslím ale, že jsou zde dvě důležité věci. Eh, za prvé, Eritrejci samotní. To, že budou dělat sociální práce v Líbyi, nám nemůže dát ten dojem, že se jedná o ekonomické migranty. to by byl velice špatný vedlejší produkt něčeho takového. Jsou to lidé, kteří mají právo na azyl. A to tím se dostávám k druhému bodu. To je obecný bod. Evropa nedodržuje své závazky podle mezinárodního práva a humanitárního práva. Buď respektujeme lidská práva, nebo nikoli. Ve chvíli, kdy a pošleme lidi zpět do Líbie, která neratifikovala umluvu o uprchlících, potom nerespektujeme lidská práva. A já si myslím, že to jsou lidé, které musíme zohledňovat. Nemáme téměř žádné informace o tom, kde k tomu došlo, kde přesně k tomu došlo, kdo tyto lidi poslal zpět do Líbie a koho se na to máme zeptat. Já si myslím, že bychom se měli zeptat na jedné straně Frontexu a na druhé straně italské vlády. Myslím si, že o tomto bodu bychom měli dále diskutovat, protože samozřejmě je to specifický případ, ale ten poukazuje na rozsáhlejší problémy. Měli bychom pozvat do tohoto výboru zástupce italské vlády i Frontexu. Děkujeme, pan Proselino. Dvě minuty. <laughs> Ještě jednou eh, zde hm, musím také zdůraznit, že eh, my několikrát jsme chtěli informace o této smlouvě, která se vyjednává s Libí a nikdo nám nic nevysvětlil, takže my ani neznáme, o čem se zde mluví. My zde hovoříme o zemi, tedy o Libii, dnes jsem jste mm, slyšela taková eufemistická vyjádření jako veřejně prospěšné práce, no tomu já nevěřím, ty veřejně prospěšné práce, no asi eh, to eh, bychom mohli nazvat explicitně nucená práce, spíše ne. A regulace migrace, to znamená, že ty osoby pošlou někam do pouště a tam je opustí a nechají umřít, nechají svému osudu. Eh, když se hovoříme o Libii, která nepodepsala žádnou úmluvu, ani ženevskou úmluvu, takže to je partner asi eh, na kterou se musíme dívat s nedůvěrou. Eh, ještě dovolte jednu úvahu o tom, že Lisabonská smlouva eh, i vyžaduje, že parlament musí dávat souhlas s takovou smlouvou a my jako parlament, my máme právo podle článku 218 smlouvy být informováni okamžitě a plně. Eh, to je eh, tak, jak se to tam popisuje. Takže my musíme být informováni, informováni a já chci, aby komise i e, tedy periodicky nás informovala o vývoji jednání a aby to dělala případně i e, v součinnosti s výborem AFET a s příslušnou delegací, která má na starosti Magreb, tedy Libii také. A já si myslím, že to je gesto dobré vůle. A my bychom měli se nad tím zamyslet, abychom dospěli k dobrému závěru, tak abychom tam garantovali práva osob to je nejdůležitější eh, a to je zaručit eh, lidská práva těchto osob eh, a využít proto všechny prostředky a nástroje, které máme a především to udělat rychle. Zde se hovořilo o 400, o, někdo hovořil o 240, no ale já si myslím, že těch lidí bude daleko, daleko víc a my ani přesně nevíme, jak to je a nevíme vůbec nic, když někdo navštívil třeba ta centra, tak asi tam ani neviděl to, co by měl vidět a určitě nikdo se neseznámil s těmi reálnými podmínkami, za kterých tam žijí. Děkuji, paní Angelili, prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, samozřejmě. Mm, to nás velice zneklidňuje a já souhlasím s kolegy. Ano, je co nás neklidňuje, jsou ty podmínky, zacházení a lidská práva, ale dnes jsme slyšeli pozitivní novinky, jako například to, že Libie je ochotná e, i znovu tam otevřít ten e, úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky a samozřejmě to je důležitý krok. Jedna otázka. Panu, já se ptám pana Panceryho, protože pokud jsem ho pochopila dobře, tak on řekl na začátku, že komise Eh, několikrát již řekla, že bilaterální smlouvy jsou překážkou pro evropské politiky. A já zde to vidím jako kritiku eh, vůči těm, kteří uzavírají bilaterální smlouvy, tedy konkrétně Itálii, ale i jiné země to učinili. Já chci zúraznit, členské státy, které jsou na hranici, tak uzavírají bilaterální smlouvy, protože nemají eh, žádnou jinou možnost a Oni si stěžují na to, že právě zde je málo Evropy, že zde máme mm, slabou migrační politiku v Evropě a my mm, celé dopoledne jsme zde strávili mm, s belgickým předsednictvím a my jsme apelovali na evropský přístup a i to řekl pan Jakolín, i pan Busutil a další kolegové. A e, my jsme právě chtěli, aby ty bilaterální smlouvy byly, jak bych řekla, kontrolovány eh, pod evropskou režii a členské státy, které mají bilaterální smlouvy, tak potřebují nějaké evropské vedení, evropskou režii, která by eh, garantovala členským státům eh, i určité věci a e, plnění těchto smluv, včetně práva azylantů. Děkuji, pan Borgecio, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl překvapen, protože e, to bylo takové groteskní, co jsem slyšel a jak některé státy mají tu mány, tedy slyšet e, zprávy o této problematice s Libií a zde tedy jak jsou ty vztahy s Libií, ale samozřejmě my víme, že ty migrační toky přes středozemní moře, tak to je právě, to jsou toky, které mají původ v těchto zemích a e, ty potom se dostanou do zemí jako Itálie a Itálii se podařilo přesvědčit Libii, aby uzavřela první dohodu a Evropa tedy vlastně zde, myslím si, nemá žádný problém s tím a nemá to vidět jako překážku, kterou by kladly tyto země, které již uzavřely dohody. Ale spíš naopak by to mělo pomoci. Já si myslím, že eh, eh, se i vyřešil ten problém úřadu vysokého komisaře a takže to je i výsledek diplomatických nátlaků eh, a mm, protože ta mm, imigrace nebo migrace to je E, něco, co e, znamená e, i mm, velké jaksi riziko, protože tady se musí jednat s, přímo s lídry, s politickými činiteli Liby, a to není vůbec snadné. A mm, afričtí uprchlíci, to je především problém Afriky. Zde existují i zprávy komise vyvíjí tlak. I říká se, že komise by měla tlačit na ty země, ano, které uzavírají dohody. Ale já jsem slyšel, že komise řekla, že Libie ano, podepsala tu africkou umluvu pro uprchlíky a zde tedy je třeba vyvět tlak na africké organizace, protože e, to, tam je vztah především s tou Afrikou. A takže především bychom měli e, tlačit na Afričany, aby to řešili. Děkuji, pane Busutele, dvě minuty. Pane předsedo, já se domnívám, že Líbie má pravdu. Když říká, že nemá žádné ambice, aby se stala strážcem evropských jižních hranic. Poukazuje na to, že Evropa jí dostatečně nepomáhá a poukazuje na to, že Evropa má obrovské problémy s jižními hranicemi. V tom má pravdu. To víme už mnoho let a já se ptám komise a především pana Manservisiho. A na co komise čeká, pokud jde o pomoc Líbii, aby nám Líbie mohla pomoci? A doposud ta odpověď nebyla dostatečná. Na co pan Barroso čeká? A na to, aby jel do Líbie a hovořil s libijskými úřady. Já vítám to, že paní Malmstromová hovořila dnes s se s ministrem zahraničí Líbie, ale už od února eh, má svůj post a ještě nebyla v Líbii eh, až nyní. Já si myslím, že je třeba mnohem více pracovat v Líbii na místě. Pokud chceme, aby Líbie spolupracovala s námi, musíme my spolupracovat s ní. Pokud je o bilaterální dohody, já chápu tu kritiku bilaterálních dohod, ale vnímám eh, tuto kritiku skepticky. Proč? Za prvé, bilaterální dohody omezily značným způsobem příliv nelegálních imigrantů. To pomohlo nejenom čl- jižním členským státům Evropské unie, kteří museli nést zátěž sami, ale zároveň to zachránilo životy stovek lidí každý rok, kteří se jinak topili ve středozemním moři a neměli jinou cestu. Za druhé, bilaterální dohody byly nejefektivnější zbraní proti organizovanému zločinu, který je za a všemi těmito cestami z afrických přehů. Já jsem nebyl, neviděl žádnou lepší iniciativu, jak jít proti organizovanému zločinu, proti pašovatelům. A další bod. Je velice snadné kritizovat bilaterální dohody, je velice snadné být proti nim, ale já se domnívám, že bychom se měli vyhnout tomu, abychom byli pokrytci. Ti, kteří kritizují tyto dohody, nemají ale žádnou jinou odpověď na to, když se zeptáme na otázku, kdo ponese odpovědnost za přijímání žadatelů o azyl a imigrantů, kteří přicházejí do Evropy. Eh, chceme, aby přicházeli, ale chceme, aby zůstali v Itálii, eh, v Řecku, na Maltě, jenom v jižních státech a to není správné. Děkuji. Děkuji panu Busutilovi. Pan Panu Panceremu byla položena specifická otázka, takže myslím si, že by bylo dobré, abychom si 30 minut vyslechli jeho odpověď a poté předáme slovo komisi panu Mancevisimu. Eh, ano, já jsem eh, hovořil o úsudku komise, protože často ty bilaterální eh, dohody jsou překážkou evropské iniciativě. Ano, já jsem přesvědčen, že ano, Mm, taková evropská iniciativa eh, se musí nějak vypořádat s těmi bilaterálními iniciativami. Nebuďme pokryci, protože eh, mm, ty bilaterální dohody nevyřešily všechny problémy těm státům, které je podepsali, mm, protože chování řady těchto eh, zemí a takže pokud chceme, aby zde Evropa intervenovala, no tak musíme potom mít i evropskou politiku, protože my eh, pokud eh, jde o bilaterální smlouvu, tak eh, mm, je to ten stát, který za ní nese odpovědnost, ale často je to milná cesta, protože když někdo chce, aby Evropa do toho vstupovala, tak to musí být přes evropskou politiku. Já si myslím, že to je zcela důležité. Já jsem tohoto názoru, takže tady není nějaký rozpor. Já si myslím, že je třeba, abychom mm, tomu dali impuls takové evropské iniciativy, aby všechny státy, všechny státy eh, tedy mohly se do toho zapojit a nesly odpovědnost. Děkuji, pan generální ředitel. Chtěl bych říci, že bych nejraději odpověděl ve svém jazyce, ale začal jsem anglicky, tak budu pokračovat anglicky. Chtěl bych hovořit o faktech. Myslím si, že zde zaznělo spousta připomínek, pod které se komise může podepsat. Já také. A já si myslím, že je to dobré východisko pro spolupráci. Ale podívejme se na fakta. Hovoříme o 400 nebo 250 Eritrejcích. Když o nich hovoříme, hovoříme o lidech, kteří jsou není v Líbii, ale kteří o kterých se nehovořilo jako o lidech, kteří byli vyhoštěni nebo tak něco. Není zde žádný důkaz. A znamená to tady, že tito lidé nebyli deportováni. Jsou to lidé, kteří ale nemohli zůstat v Evropské unii Jsou to tedy lidé, kteří jsou z nějakého důvodu právě v Líbii a my musíme řešit jejich situaci s ohledem na politické vztahy, které máme s Líbií. Já zdůraznuju politické vztahy, protože nemáme jeden jediný nástroj s Líbií, abychom do toho vstoupili. Máme tady mezinárodní nástroje, které můžeme používat. Další bod. Pokud je o bilaterální dohody, já bych používal velice pragmatický přístup. Já osobně se domnívám, že evropská dohoda je lepší než bilaterální dohoda. Zajistí totiž mnohem více eh, věcí, včetně solidarity. Ale musíme mít jasno v jedné věci. A tato dohoda se ukázala být efektivní. A poté, co vstoupila v platnost dohoda o spolupráci, nelegální příliv imigrantů do Evropy byl pozastaven. Tato dohoda naprosto odpovídá evropskému právu. Je zde tajná část, která není známá, My zde nehovoříme o lidech, kteří byli vy, eh, vyhoštěni z, Evlo, z Evropy, protože eh, o tom nemáme informace. Nevíme, kde tito lidé byli zadrženi. Nemůžeme říci, že Itálie teď musí něco dělat nebo Malta musí něco dělat. A tyto lidé jsou v Líbii. Proto nyní se musíme podívat na to, jak se s těmito lidmi zachází v Líbii a je třeba, aby tyto podmínky, jak se s nimi zachází, odpovídaly naší politice. Takže co musíme udělat? Za prvé, máme rámcovou dohodu o spolupráci. V ní je kapitola, o tom hovořil také výbor AFED. V ní je kapitola přesně o tomto tématu. Během schůzky paní Malmströmové a pana Musakuse se poukázal na to, že je třeba začít diskutovat o tomto tématu. Já se omlouvám, že jsem včera neodpověděl na to, co říkal pan Borseloni, Porcelino. A paní Malmstronová bude cestovat do Líbie v říjnu. Já tam pojedu už předtím, abych eh, připravil vyjednávání. A my samozřejmě přijdeme a budeme vás informovat o tom, jak vyjednávání probíhají. Nejlepší reakce by byla mít eh, kapitolu o vnitřních záležitostech s Líbií. v této kapitole a budeme řešit všechno, včetně lidských práv a dalších podmínek. Líbie nepodepsala ženevskou umluvu, to je pravda, ale podepsala umluvu um, z Addis Abeby z roku 69. A podle této umluvy musí Líbie dodržovat plus minus stejné principy, včetně spolupráce s UNHCR. Máme nějaký nějaké prostředky, jak na Libii tlačit. Ano, máme společnou strategii v Africe a partnerství, máme pilíř tohoto partnerství, který se nazývá Mobilita, partnerství a zaměstnanost. Budeme mít summit na nejvyšší úrovni mezi EU a Afrikou a to v listopadu. Já si myslím, že tento rámec může být využit proto, abychom připomněli našim libijským přátelům, že mají nějaké závisky, závazky také vůči Africké unii. To jsou věci, které můžeme udělat, ale já si myslím, že to nejlepší, co můžeme udělat, je, abychom nyní sliby ji vyjednávali a vytvořili určitý rámec pro evropské kroky. Měli bychom tak příležitost diskutovat o tom, jak můžeme pomoci žadatelům o azyl s ohledem na naše pravidla. V současné době zde není právní rámec mezi Libií a Evropou, proto řešíme věci na politické úrovni a snažíme se zajistit to, aby byla respektována základní a humanitární práva. Já si myslím, že evropská dohoda bude lepší než bilaterální dohoda, ale buďme pragmatičtí. Já si myslím, že to je téměř všechno, co jsem chtěl říci. My nezastavíme svůj dialog s Libií kvůli tomu, že tito lidé nyní byli propuštěni. Já si myslím, že propuštění tři tisíc lidí by mohl být problém, takže my to budeme dále monitorovat. Mnohokrát děkujeme za eh, vaši odpověď. A bohužel máme už jenom celých 15 minut, máme další bod a to je rozpočet. A máme zde tlumočníky, takže musíme skončit v 6.30. Víte, že se vždy snažím ne bránit vám v tom, abyste vyjádřili své názory ve výboru Libe, ale prosím vás 30 sekund každý. Pan Kučeta. 30 sekund. Ano, 30 sekund, takže otázka těch práv. Ano, zde je problém a já bych chtěl znát váš názor. A to Libie mm, vlastně eh, přijala takovou roli mezinárodní policie, eh, protože zajišťovat eh, lodě v mezinárodních vodách a tak dále, to je trochu něco jiného, a, než to, kdyby to dělali autonomně ve své zemi. A ten problém je, že vlastně teď eh, tak si nelegál, nelegálně si uzurpovala tu roli mezinárodní policie a vlastně ani bilaterální dohoda nemůže dát právo eh, Liby ani Itálii provádět takovéto akty, které v podstatě se odehrávají mm, eh, v mezinárodních vodách. Děkuji, pan Tavares. My jsme řekli, že nevíme, kde byli tito lidé eh, zadrženi, nemůžeme s tím něco udělat. Členské státy, které spolupracují s Frontexem, musí spolupracovat také na výměně informací, takže já vyzývám komisi, aby zjistila, co, kde, kdy se stalo. Nejlépe eh, lokalizace pomocí eh, GSP, GPS. Já žádám jménem své politické skupiny, aby sem přišel Frontex a aby o tom hovořil. Protože to, že nevíme, co kdy kde se stalo, to není základem pro naše politiku, pro jednání. Já myslím, že jsme mě, mě zde měli dobrou diskuzi a žádáme generální ředitelství a pana Manservisiho, aby odpověděli na tyto dvě konečné otázky písemně, tak abychom se mohli dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání. Děkujeme. Nyní musíme pospíchat. Dostáváme se na poslední bod na pořadu jednání. Dnes odpoledne. No. Point 15. The point... Bod 15. Jedná se o prezentaci stanoviska o rozpočtu. Já jsem navrhovatelem pro toto stanovisko. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, měli jsme velice dobrou diskusi a shodli jsme se na postupu. Návrh stanoviska jste dostali. A nyní, myslím, by bylo dobré, pokud bychom si vyslechli radu a poté komisi během méně než 15 minut, které máme. Takže prosím zástupce rady. Chcete vyjádřit svůj názor? Chcete vyjádřit názor rady k rozpočtu? Potom se vemte slovo rada, prosím. Děkuji, pane předsedo. pokud jde o ten rozpočet 2011, zde rada musela přijmout určité linie. Bylo to dost těžké, poněvadž to prostředí je teď komplikované, tedy ekonomické prostředí, myslím, a tak dále. Je zde velký tlak v různých státech na to, abychom snížili veřejné výdaje a tedy i eh, ty aktivity které se týkají rozpočtu Evropské unie. A teď eh, k té eh, kapitole, která se vás týká, se týká vašeho výboru. Zde musím říci, že nicméně jsme eh, postupovali opatrně a uměřeně a mm, ve srovnání s jinými škrty v rozpočtu, které jsme provedli v jiných politikách. Což znamená, co nás eh, eh, eh, vedlo v těchto krocích. A to je především míra plnění rozpočtu a vývoj těch operací v průběhu roku 2009-2010. Jsme si vědomi toho, že možná to asi nejlep, není nejlepší způsob, jak vytvářet rozpočet, to znamená brát to podle míry realizace v minulém období, ale Vzhledem k tomu, že zde máme nový rámec přípravy rozpočtu, tak ta hlavní diskuze o rozpočtu proběhne, až bude probíhat eh, harmonizace našich názorů mezi tedy parlamentem a radou v dohodovacím řízení. A my tedy jsme vystupovali velice opatrně eh, při hm, eh, nastavení toho kurzoru, toho směru. A teď, když se podívám na celou tu kapitolu, o kterou jde, tak <clears throat> pokud jde o závazky, zde je to nejvyšší růst 11,7%, což je docela dobrý nárůst, ale hm, pokud jde o platby, prostředky na platby, tady došlo ke snížení částečně a opakuji, je to odůvodněno mírou plnění Eh, takže to mohu říct v této fázi. Připomínám, že pozice rady to je pouze eh, pozice prvotní. Určitě diskuze ještě se, v diskuzi se bude vyvíjet. Děkuji, pane Fergevene, za radu a nyní komise, paní Monik Parat. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat belgickému předsednictví za toto upřesnění. Já bych samozřejmě ráda vám sdělila, že litujeme, že rada tam provedla ty škrty, já jsem hm, hm, vyslechla si předřečníka, ano, eh, důvodem je míra plnění v letech 2009-2010. Zde připomínám, že léta 2009-2010 byla léta, kdy se eh, ra- začala realizovat eh, nová programovací etapa a teď se, teď se to všechno nastartovalo a když to nabralo určité tempo, takže to jsou škrty, které se týkají určitých akcí, které teď právě realizujeme, třeba pokud je o odbornou pomoc, takzvanou technickou pro pomoc eh, v té rubrice nebo kapitole, která se týká eh, Home Affairs a Justice, vnitra a justice. A chtěla bych vás tedy upozornit na to, že tyto škrty eh, v technické pomoci by mohly mít velké důsledky. A takový příklad především Ehm, třeba aplikace té mm, nedávné dohody eh, FATP a mm, zde mm, tato položka by měla právě financovat ta opatření, která jsme přijali ve smyslu článku 4 a 12 dohody FATP. Totež platí, totež platí pro agentury. I zde náš rozpočet byl dost pečlivě připraven e, na základě požadavků agentur, ale my sami jsme si mm, zanalizovali jejich požadavky. I my jsme již tam provedli určité škrty v těchto e, požadavcích agentur, takže ještě další škrty navíc by mohly být škodlivé pro realizaci programu těchto agentur. A zde zdůrazňuji, že Europol určitě bude teď mít větší kompetence ve smyslu e, TAFTP a tyto kompetence by měly zde být nějak ošetřeny a mm, na rok 2011 se bude žádat i opravný rozpočet. Je třeba tedy se dobře zamyslet. Já chápu ty požadavky mm, škrtu a chápu, že národní rozpočty v členských státech se potýkají s velkými obtížemi, ale já bych chtěla apelovat na to, že musíme e, plnit naše politické a právní závazky. Komise se za Unii zavázala aplikovat, realizovat různé závazky, které se týkají vnitra a justice a e, kde by mohly právě tyto škrty být škodlivé. Děkuji, pane předsedo. Merci. Eh, Děkuji. Jak jsem již řekl, tak eh, to mm, mm, my jsme tedy se Štínovými si eh, stanovili ty základní priority a které se týkají těch pilotních projektů a těch přípravných akcí. My určitě budeme mít čas, abychom předložili tyto návrhy i mm, v kontextu těch eh, posměvacích návrhů, které obdržíme. Zde my jsme i tedy rozeslali velice stručný návrh, eh, eh, což je zcela ve stylu toho, co děláme u podobných zpráv. My zde hm, hm, připravujeme tedy stanovisko pro rozpočtový výbor a určitě i eh, by nás zajímaly názory některých ze členů výboru. Paní Kellerová vidím a potom další. A takže nejprve paní Keller chce slovo. Děkuji. Pokud je o návrh stanoviska, já se domnívám, že zde nejde jenom o to mít dostatek peněz v, eh, ve správném okruhu. Jde také o to, na čem, na co peníze investujeme. A Já si myslím, že um, odůvodnění, pokud je odůvodnění, může být dobré. Uh, odůvodnění, proč eh, zvýšit eh, tuto eh, danou rozpočtovou linku. Ale není zde jasné, proč k tomu zvýšení či snížení dochází. Já bych byla ráda, aby zde bylo lepší vysvětlení, lepší odůvodnění. Doufám, že to získáme. A myslím si, že bychom se měli více podívat na kvalitu spíše než kvantitu. Vy píšete, že je pozitivní, že okruh eh, byl navýšen, ale myslím si, že to nás pří, nám příliš neřekne. Dále třetí bod, vy hovoříte o tom, že je třeba mít eh, dostatečné informace a včas, například o eh, systémech IT nebo o SIS-2. S tím já souhlasím, ale na druhé straně je otázka, jak máme odsouhlasit rozpočet, který dá, dává 20-30 milionů eur SISu 2, který neexistuje takže já bych eh, chtěla mít detailnější informace o tom, jak se tyto peníze využijí, protože já se domnívám, že něco takového není dostatečně odpovědné. A vy jste také řekl, že požádáte o informace, jak budou peníze využity také ze strany účetního dvora. Možná máte nějaké další informace už dostupné nyní. Děkuji. Paní Jiménez. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Když si tady probírám, čtu ten váš návrh stanoviska, konkrétně tam, kde hovoříte o eh, programu prevence, příprava a eh, mm, řešení důsledků terorismu, takže zde vidím, že došlo k nárůstu rozpočtu a to asi kvůli i nárůstu kompetencí, které zde budou v oblasti eh, eh, spravedlnosti, práva a mm, podle Lisabonské smlouvy. Konkrétní dotaz. Myslíte si, že tento nárůst je dostačující, abychom mohli ošetřit všechny ty potřeby, které vyplývají z těchto kompetencí eh, ve smyslu Lisabonské smlouvy? Když si tady přečtu ty konkrétní oblasti, které by se měly spadat do tohoto programu, tak jich je mnoho, já je nebudu citovat, například pokud jde o e, přípravu, pokud jde o tu pardon, prevenci útoku teroristů, tak to je velice široký okruh. Třeba pokud jde o důsledky útoků teroristů, tak také jsem, e, to je velice široká oblast, takže opakuji, to mě trochu zneklidňuje, zdali všechno by sem pak mohlo spadat a především mě zneklidňuje i to, abychom měli dostatek prostředků na pomoc obětem terorismu. My zde máme evropskou síť obětí terorismu a tam měla problémy, pokud vím, a přitom dělá významnou práci eh, a pomáhá obětem terorismu psychologicky, sociálně. Chtěla bych vědět, zdali i eh, všechny ty eh, potřeby, včetně potřeb obětí terorismu, budou takto vyřešeny. Děkuji, pan Van den Kamp. Eh, Děkuji vám, pane předsedající. Já mám několik krátkých poznámek. Známé holandské přísloví hovoří o tom, že bychom neměli den chválit před večerem. Já vlastně souhlasím s tím, co nám řekli zástupci rady. Naše rozpočtová čísla vlastně vypadají ještě docela dobře zatím a v následujících šesti měsících bychom se měli snažit, aby to tak zůstalo. Za druhé, souhlasím v komis- s komisí v tom, že programy, které se rozběhly příliš pozdě, eh, nebudou obětí škrtů. To v tom tedy souhlasím s paní Keller. V některých bodech bychom potřebovali více informací. Pokud mají některé rozpočtové položky eh, náběh později až s těmi programy, protože zkrátka naběhly příliš pozdě, nesmí podléhat škrtům. V roce 2009, v roce 2010, dobře, tam může docházet ke škrtům, pokud ty program poběží delší dobu, ale nesmíme eh, provádět škrty v rozpočtu, protože jsme s program začali příliš pozdě. Některé věci bychom měli také formulovat poněkud konkrétněji. Samozřejmě vím, že eh, výbor Libe nezastupuje své vlastní zájmy v tom usnesení a nemůže je vyžadovat, ale malý odkaz na Europol, na stokholmský program, to jsou přeci věci, které musíme mít uvnitř. Mm, my jako parlament nemůžeme přeci nejdříve schválit obrovský stokholmský program, aniž bychom zaručili, že bude finančně pokryt. Z toho důvodu eh, mám následující otázku. Neměli bychom ten návrh poněkud rozšířit detailněji, myslím na Europol, na stokholmský program. A mám ještě jeden bod, který mě eh, momentálně vypadl, ale možná mě napadne později. To put a final point, we would like to hear again na závěr bychom si chtěli vyslechnout komisy A prosím vás, buďte struční. Krátká připomínka k těm otázkám, připomínkám, které zde padly, pokud jde o možnost navýšení pro boj proti terorismu v Evropské unii. Možná bychom o tom mohli hovořit. Uh Děkuji, pane předsedo. Beru na vědomí vaše přání, že potřebujete větší vysvětlení ohledně změn v rozpočtu. Chci připomenout také, že e, v těch prohlášeních o činnosti, což je přílohou k rozpočtu, tak tam se popisují opatření a především Eh, to, jak jsme zpracovali ty požadavky po prostředcích. Asi je to nudné, dlouhé ke čtení, ale tam se dočtete ty informace, které jinak samozřejmě rádi doplníme bilaterálně či písemně, pokud si budete přát. A pokud jde o ty eh, eh, žádosti, které se týkají změn přidělených prostředků. A teď pokud jde o ten program Bezpečnost, ochrana, svobod, zde chci uvést, že již jsme požádali o nárůst o 24,4 těchto prostředků ve srovnání s rozpočtem 2010. Takže my jsme požádali o e, dost velký nárůst v rozpočtu 2011 právě pro tento program. A pokud jde o SISVIS, tento rozpočet, SISVIS, na jedné straně tento rozpočet byl snížen v návrhu na rok 2011 vzhledem k tomu, že došlo ke skluzu v tomto projektu. Jak víte, eh, poté, co se podařilo splnit milestone one, ten milník jedna, ta, tu první etapu i poslední rada ministrů vnitra spravedlnosti přijala rozhodnutí, tak my jsme připraveni teď s konzultanty vyhodnotit eh, ty rozpočtové potřeby, tak aby bylo možné pokračovat a ukončit program SISVIS. A určitě vy budete informováni o stavu vyjednávání. My jsme se mm, zavázali, že na příští radě v říjnu předložíme detailnější informace. obecně řečeno, ano, já a moji spolupracovníci rádi detailně odpovíme, protože teď nemáme čas. Buď odpovíme v bilaterálních jednáních nebo písemně, pokud budete mít další doplňující otázky na nás. Opakuji ještě jednou, připomínám, že rozpočet, který jsme navrhli respektuje finanční programování na rok 2011, především co se týče program Solidarita. E, to je několikaletý program, který již má svůj finanční plán. My jsme striktně mm, toto respektovali v rozpočtu, také i jsme vzali do úvahy i míru plnění a jak jsem řekla před chvílí, je třeba zdůraznit, že tento rok se dostáváme do té E, do toho tedy pracovního rytmu s těmito programy a pokud je o agentury, e, je třeba vzít do úvahy ty úkoly navíc, které budou mít Europol, Frontex a i mm, Agentura pro základní práva. Děkuji. Děkuji. Uh, I would like to thank the interpretation system.